Dobré dopoledne vám přeji. Pustíme se do práce našeho výboru. Dnes máme eh, na programu eh, mm, mm, workshop k eh, lepšímu sdělování výsledků rozpočtové kontroly a rozpočtu. Naším zpravodajem je Derek Von. Nejdříve bod 1 pořadu. Pořad jednání nikdo nepodal námitky. Eh, dvojka a sdělení předsedkyně, tak tam eh, vás odkážu na Newscont. A vzhledem k tomu, že dnes jsme ve druhém nejchladší, nejchladnějším sále eh, mm, zde, tak upozorňuji, že už teď bude třeba zvednout teplotu. Takže tím se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 3, to je seminář, jak můžeme lépe komunikovat eh, výsledky nakládání prostředků EU. Máme tady celou řadu řečníků a hned máme zodpovědného člena eh, Evropského účetního dvora, eh, který zodpovídá za to a je to náš zpravodaj pan Derek Won. Prosím. Mohli bychom eh, udělat minutu ticha jménem eh, novinářky, která byla eh, zavražděna v Bulharsku kvůli svému vyšetřování možného spronevěřování e, evropských prostředků. Myslím, že je to třetí novinář, který byl zavražděn v řadě. A měli bychom alespoň ukázat, eh, že eh, nepřijímáme eh, takovouhle situaci. Frau Kollegin, ja. Ja, paní kolegyně. Řekla bych, že vyčkáme ještě, jak dopadne policejní vyšetřování. Já jsem k tomu kdykoliv ochotná, ale v poloprázdném sále, myslím si, eh, nebudeme držet minutu ticha. Určitě je to v pořádku. Tato vražda, ta nás všechny za, eh, je samozřejmě, s tou se zabýváme, ale teď bych tuto minutu ticha nechtěla. Pokračovala bych a mohli bychom případně to mm, udělat eh, později. Takže teď dostává slovo kolega Von, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, a jako vy bych eh, přivítal všechny naše hosty a, řečníky, a eh, všechny eh, odborníky v této oblasti. Doufám, že se toho dnes hodně dovíme. Dnesním cílem hlavním je zjistit, jestli by nebylo možné zlepšit to, jak občané chápou a rozpočet. Součástí eh, toho řešení je eh, jsou kroky na straně členských států a regionů, protože všichni víme, <clears throat> ať už pocházíme odkudkoliv, EU eh, e nedostává vždycky k dobru všechny své projekty. Mm. My samozřejmě tohle eh, jsme viděli na referendu o Brexitu ve Velké Británii, kdy během eh, kampaně eh, bylo zřejmé, že lidé vůbec netušili, co Unie platí kolem nich. Důvodem proto je celá řada věcí. Samozřejmě máme za sebou 10-15 let negativního pravicového žurnalismu, které neustále <clears throat> mýty a lži o evropském eh, rozpočtu. Ale i politici eh, na různých úrovních eh, drží, tedy mají odpovědnost. Řada z nás nedávala politikům na jevo, odkud přicházíme a co Evropská unie platí. financování eh, mm, od Evropské unie nebylo přiznáváno. U nás ve Walesu například eh, máme eh, růstový fond pro pracovní místa ve Walesu <clears throat> financoval 15 000 pracovních míst pro pracovní místa a ale nebylo to inzerováno a evropská vláda tvrdila, že to je její fond. A to je jenom takový jeden příklad. Je tady celá řada dalších příkladů a kolegové eh, sami určitě eh, budou vědět eh, nebo si budou vzpomínat na <clears throat> příslušné případy. Takže tím se musíme zabývat do budoucna, až se budeme muset zabývat příštím <clears throat> nařízením pro strukturální fondy. Musíme se postarat o to, <clears throat> aby se vědělo, Teď nejlépe eh, dostáváme takovou malou modrou vlaječku, ale uvidíme, eh, jestli se podaří nalézt jiný lepší způsob, potřebujeme toho mnohem více. Další věc, kterou je třeba udělat, je zlepšit jazyk, kterým se vyjadřujeme. Když hovoříme o rozpočtu, tak tady hovoříme o MFF, o maržích, závazcích, ralech ale eh, co tohle eh, vlastně lidem říká? Někteří kolegové tady předpokládám také nevědí, co to znamená. Musíme zjednodušit to, co říkáme. A, a co také musíme eh, zjednodušit, je celý proces absolutorie. A tím se tady zabýváme velice bedlivě. Všichni bychom měli pochopit, v čem absolutorium spočívá. Když se snažím to u nás vysvětlit, tak málo kdy použiju slovo absolutorium, protože to nikdo neví. Musíme ty věci eh, lépe vysvětlovat lidem. Hovoříme tady o celém postupu absolutoria a o účetním dvoru. bylo by důležité, abychom lidem dali eh, jasně jevo, že hovoříme o chybách, o chybovosti, ne o podvodách. Podvodech často lidé záměrně zaměňují eh, chyby a podvody. Ono je takové přitažlivější mluvit o podvodech a chybách ale ty podvody jsou 0,2% rozpočtu, což je asi eh, mnohem méně než eh, eh, podvody um, v rozpočtech členských států, takže tady se to musíme snažit ještě udělat velký kus práce. Na tomto výboru máme určitou odpovědnost. Absolutorium je naše největší odpovědnost mm, a komise musí zjednodušovat svůj jazyk, ty věci, které ona dělá Eh, přátelé a kolegové na účetním dvoře nám musí také pomáhat. Eh, tam eh, ty postoje uvnitř dvora jsou mnohem lepší, snaží se zlepšit situaci snaží se zlepšit prezentaci svých závěrů, takže musíme toho dělat mnohem více, pokud jde o vysvětlování. A proto tady máme vlastně ten dnešní rozpočet, tedy tento seminář a další. Experty, děkuji. We have a Keynote Speaker. Děkuji. Eh, Máme zde pana Lazarova, který je hlavním řečníkem eh, z Evropského účetního dvora. Prosím. Thank you. Konče, Madame Gressler. Děkuji, eh, vážená paní spolupředsedkyně. Pane místo předsedo a zpravodaj Vone, vážení poslanci, vážení kolegové, dámy a pánové. S potěšením zastupuji Evropský účetní důr na tomto semináři o tom, jak lépe komunikovat eh, výsledky eh, mm, eh, evropských výdajů občanům. My všichni pracujeme pro občany a je nám toto téma blízké, nejenom tady v Bruselu, ale i ve členských státech. Zítra Eh, se bude zasedání v Dubrovníku a náš předseda a předseda a eh, tady bude na tomto zasedání a proto tady s námi dnes eh, nemůže být. Jedním z témat, které se bude projednávat, je, jak přicházet do styku s občany, takže kont může přispět k tomuto důležitému tématu. Já bych to uvedl s citátem z Limské deklarace, o které se také hovoří jako o mezinárodním standardu pro nejvyšší kontrolní úřady. V tomto standardu a veřejní auditoři mají podávat eh, zprávy veřejnosti a cituji, a jejich eh, zprávy prezentují fakta a jejich posouzení objektivním, jasným eh, způsobem a, omezují se na základní věci. Formulace zpráv bude přesná a, a snadno pochopitelná, srozumitelná a nejvyšší kontrolní orgány přistoupí k různým názorům. Tady se tedy vyjasňuje potřeba srozumitelného vyjadřování a prezentace faktů objektivním a jasným způsobem. Také se zde hovoří o právu odpovědět, právu kontrolovaného odpovědět. To znamená, přihlednout ke všem eh, stranám. Musíme zdůrazňovat jak úspěchy, tak neúspěchy a u těch eh, neúspěchů eh, musíme říci, jak se situace zlepší. To není vždy nejsnadnější úkol. V našem každoročním prohlášení o nedůvěryhodnosti poskytujeme občanům tedy ujištění o hospodaření EU a jeho řádnosti leta jsme eh, dávali eh, čistý názor k eh, účtům a k výnosům. U plateb jsme byli méně mm, jasní, méně pozitivní, ale jsme schopni pozorovat zlepšení. Nicméně vidíme, že se zaměřujeme obecně na negativa. A některé publikace jasně ukazují, že naše závěry nebyly adekvátně prezentovány. takže měli bychom to ehm, říci jasně, že jsme podepsali nebo, nebo nepodepsali eh, evropské účty. Je tady vždycky eh, riziko neporozumění. Reakcí na to eh, není postavit se nebo vyrovnat to původní sdělení. Potřebujeme objektivitu. Principy podávání zpráv Intosai konstatují, že mm, bychom měli pomoci eh, veřejným orgánům eh, zůstat eh, odpovědné, zůstat odpovědné za to, že dělají věci správně, ale za to, že dělají nejlépe. Díky tomu ovlivníme život občanům. Vynakladování prostředků správně je důležité, ale dosahování výsledků je naprosto nezbytné. Naše zvláštní zprávy se zaměřují na výkon Eh, v evropských eh, eh, tedy na používání evropského rozpočtu. My jsme do našich zpráv zařadili mm, to výkonové posouzení a hledáme způsoby, jak to zlepšit. Například lépe můžeme integrovat naše doporučení a závěry ze zvláštních zpráv do procesu absolutoria nadcházejícím programovém období a vzhledem ke změnám v legislativě budeme také moci eh, narovnat celý proces. Teď eh, ten výroční eh, mm, ta výroční zpráva o posouzení výkonnosti je příliš pozdě, přichází příliš pozdě od komise, abychom ji mohli posoudit. Ta z roku 2016, které jsme dali konkrétní doporučení k harmonogramu v tomto procesu, ty různé úlohy různých stran musí být jasné. Komise vykonává rozpočet, implementuje eh, mm, eh, priority a také eh, stanovuje očekávání jasných výsledků. Komise musí být mm, pohnána k odpovědnosti za skutečné výsledky. Mm, my posuzujeme také toto, kromě toho, jestli ve zprávě jsou zobrazeny dostatečně finanční výsledky. Já jsem eh, z eh, lepší komunikace udělal jedné, jednu ze svých priorit. Před několika eh, lety my jsme o sobě řekli, že jsme účetní dvůr, který představuje své závěry. Tím chceme překlenout mm, mm, chceme překlenout komunikační bariéru. Nehovoříme o dvoru, ale o sobě, o nás musíme se jasně vyjadřovat. Jako auditoři se k tomuto musíme stavět eh, eh, spravedlivě a konstruktivně, ale eh, také vstřícně a ochotně. A musíme se snažit předkládat relevantnější zprávy, pokud je obsah a načasování. Závěrem bych řekl, že Evropský účetní dvůr eh, je odhodlán zlepšovat komunikaci vůči občanům eh, v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a konkrétně s eh, tímto výborem. Děkuji vám. Vielen Dank, Herr Lazaro. Ich glaube... Děkuji mnohokrát, pane Lazaro. Jsem ráda, že potom budeme mít vedoucího oddělení komunikace mezi námi, aby tady nám bude moci o tom něco více říci. Děkuji vám srdečně. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je otázka rozdílu mezi úsilími o komunikaci a o tom, jak to vnímají občané. Srdečně vítám mezi námi paní van der Brucke, která je mluvčí Evropského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně a vážení poslanci, děkuji za příležitost Toto je téma, které opravdu mi leží na srdci. Většina z toho, co říkal pan Von a paní Gresle, souhlasím. Trochu nesouhlasím s tím, co říká pan Lazarov, ale o toto bude zajímavější. My vám tady teď ukážeme velice stručnou PowerPointovou prezentaci, kterou jsme sestavili rychle, nevím, jak přesít na další stránku. Tady vidíte 30 témat, eh, která byla nejpozitivněji pokryta v médiích. Eh, z těch, která byla vůbec pokryta, což eh, samozřejmě je samo o sobě dobré. Takže digitální mm, autorské práva a hlasování o Maďarsku, Sacharova cena 2015, Eh, podsta a Helmutu Kohlovi eh, projev eh, prezidenta Macrona a stav Unie, CITA a geoblocking. A můžu pokračovat, ale už tady máte tak trochu představu. Čili tohle je pozitivní hm, pokrytí. Ovšem média a většinou hledají konflikty, hm, milují konflikty. A to široké eh, pokrytí často nepřináší eh, příliš eh, pozitivní image, jak si asi dokážete představit. Hm, nedávno velice inteligentní novinářka říkala, že něco jsou novinky a Hmm, a stojí to za povšimnutí. Toto je velice eh, eh, férové schrnutí. Eh, a k tomu se ještě vrátíme, ale prosím, mějte to na paměti. Tady vidíte plenární zasedání v Dubnu. A toto je plenární zasedání, kde, kde se hlasuje o absolutoriu. Tady vidíte, že bohužel absolutorium se vůbec na toto nedostanou. To první, co se pokrýval, byl Macronův projev. A tady opět uh, hovořím o, těch negat- o tom negativních pokrytí. Eh, a potom uh, jmenování pana Zelmajera. To bylo to negativní. A potom je tady poněkud pozitivní aspekt. Pomoc řeckým uh, vojákům uh, uvězněním v Turecku je hodnota evropských hodnot. takže e, e, lidé e, při nakupování nerozlišují mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a radou a tak. Netuší ani, co to je komise a rada. Parlament to aspoň tuší, protože to je takové rozeznatelné. Samozřejmě to pokrytí e, bílé neznamená pozitivní. E, zatímco tady to opačné je poměrně vyrovnané, jak vidíte. Opět tady e, ilustrujeme to, co přitahuje největší pozornost? To jsou otázky, které dostáváme nejčastěji. My, eh, to znamená ti, kteří odpovídáme na otázky hm, a nepodáme zprávy o tom, co se děje ve výborech nebo na plenárním eh, zasedání. Týká se to platů, eh, dávek, příplatku financování politických stran a statutu. Asi si víte, o čem mluvím. A mimochodem, nejúspěšnější, eh, když eh, eh, si myslíme, že, že je dobré, že se takovéto věci nám podaří do médií vůbec nedostat. Nebo je udržet mimo média. Protože toto je obyčejně negativní pokrytí. Tolik tedy uh, úvodem. Co jsem vám tedy chtěla uh, říci? Většinou už jsem to tedy uh, řekla. Definice. Uh, novináře, to je velice uh, aktuální a vhodné. Ano, vy jste, pane Lazaru, říkal, že to musí být faktické, faktická prezentace. Často se tady hovoří o tom, že se nevěnuje tomuto dostatečná pozornost, ale ta dostatečná pozornost, dostat dobrá práce není neobvyklá. Ta nespočívá v konfliktu. A v případě eh, eh, Evropské unie často to není ani o lidech. Takže tady eh, řešíme určitým problémům. V tuto chvíli mě opravdu eh, eh, zajímá, co by k tomu ostatní řekli. My jsme začali eh, pracovat s komisí, protože tady se nerozlišuje mezi komisí, parlamentem a radou. Pokusíme se zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli něco udělat. A mm, my samozřejmě mm, se musíme držet fakt, my nemůžeme lhát, ale Jestli nemůžeme prezentovat ta fakta, eh, která eh, takovým způsobem, aby to eh, už oslovilo i ten, tu plazí část mozku lidského, ty emoce. My samozřejmě chceme vyvolávat konflikty, vzrušení, ale ale chceme ukázat, jak se evropský rozpočet vynakládá. My už jsme ehm, udělali krátký videoklip například eh, k reakci, ne jako přímou reakci, nesnažíme se eh, přímo eh, se reagovat na nějaká obvinění, protože potom je akorát posílíme. Čili to vypadá, že ignorujeme a my spíš děláme něco jiného. Byla určitá obvinění o Pelárkách, že tam nikdy nechodí poslanci a že jsou uh, Eh, líní, tak jsme udělali takový eh, klip o tom, co eh, poslanci dělají během plenárního zasedání, mimo plenární zasedání. Takže není užitečné, aby tam seděli čtyři hodiny, čtyři dny, deset hodin denně. Poslanci jsou na zasedání výboru a tak dále, ale vy, vy to víte mnohem lépe. Takže tohle bychom se měli pokusit ukázat takovým způsobem, který ukáže, jak jsme velice um, busy, eh, jak uh, je tam spousta lidí a tak dále. A teď chceme udělat něco podobného o evropském rozpočtu. A prosím, mějte na paměti. Možná se vám nebude to líbit. A pořád, pořád budeme říkat pravdu, ale uh, bude to muset uh, uh, útočit na emoce, na ten primitivní mozek plazí, který <laughs> no, do značné míry pořád všichni máme. A, a ráda vám odpovím na nějaké dotazy. Eh, jsem zvědavá, co k tomu ostatní eh, členové panelu řeknou. Dank. Srdečně děkuji. Slovo dostává pan Mekáde z Evropského eh, soudního dvora a z Evropského účetního dvora oddělení komunikace. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl dát takový krátký přehled o tom, co účetní dvůr dělal za posledních 4-5 eh, let, eh, když šlo o to, aby se zlepšila komunikace. Tím, abychom prostě uzavřeli nějakou mezeru eh, mezi tím, jak smýšlejí o nás občané a jak to vypadá ve skutečnosti. Většinou se na nás hledí, že jsme neprůhlední. Jsme v Lucembursku, to nám zrovna nepomáhá. Máme takový image, že jsme auditoři, že tak trochu prostě se pojezdíme a pak eh, o tom podáme zprávu. Tak to je takový ten image, který máme u průměrných občanů. V podstatě eh, je několik málo, kteří o nás vůbec vědí. Já se připojuji k tomu, co řekla paní van den Broek, že většina lidí nerozlišuje, co je účetní dvůr, co je komise, co je parlament. V první řadě Evropský účetní dvůr stanovil strategii pro komunikaci. A to se týká eh, toho jádra naší práce. Pokoušíme se zprostředkovat eh, poselství eh, Abychom dosáhli lepších cílů eh, prostřednictvím své práce. Chceme více ovlivnit politické cíle. Musíme včas, eh, včasněji předkládat eh, věci, abychom mohli také zasáhnout do rozhodujících, rozhodovacích procesů. Musíme udělat více věcí pro to, abychom Eh, předkládali srozumitelnější, eh, stručnější zprávy a aby byly tyto zprávy také přístupnější občanům. Měli bychom se silněji také soustředit eh, na tisk a komunikaci. O tom se zmíním později. Samozřejmě to všechno může fungovat pouze tehdy, když je to kombinováno s vybranými tématy. Témata musí být eh, vhodná eh, pro naše zákazníky, tak říkajíc. Zjistili jsme, že naše zvláštní zprávy jsou, eh, budí větší zájem. Naše portfolio produktů jsme rozšířili, to znamená, že nedáváme pouze standardní zprávy a kromě toho jsme vyvinuli nové produkty. Eh, které jsou spíš založeny na ohlednutí zpět. Za prvé jsou to takzvané přehledy o zemích. Zde schromažďujeme eh, údaje a znalosti z různých témat, z perspektivy eh, různých sektorů. V posledním roce šlo o klima a životní prostředí. Potom jsou to takové filozofické záležitosti, ale jsou to, je to takový například víceletý finanční rámec nebo zjednodušení soudržnosti. A potom máme takzvané rabbit case reviews. To jsou specifická témata, o kterých se informuje s tím, že například se v evropských institucích sníží počet personálu o 5% a tak dále. V podstatě jde o to, abychom měli stručné zprávy které jsou také e, sformulované ve srozumitelném jazyce. Zejména v oblasti e, auditu to není vždy tak jednoduché. Co jsme zjistili velice brzy, bylo to, že jsme měli takzvané špičkové hodnoty e, ohledně zájmu veřejnosti. Eh, tyto špičkové hodnoty by byly asi ještě lepší, kdybychom projednávali témata, která se týkají přímo občanů, například eh, kvalita vzduchu, ovzduší, potom eh, práva cestujících, určitě eh, budí zájem jak médií, tak i veřejnosti. U všech publikací ovšem jsme zjistili určitou mezery, že eh, prostě mezi tím zveřejněním se neodehrálo příliš mnoho. Měli jsme různé projekty, eh, s nimiž jsme se snažili ukázat veškeré úkoly nebo takový životní cyklus eh, úkolů u Evropského účetního dvora. Eh, musíme se odklonit od eh, paušálních zjištění. Proto jsme pro, uskutečnili také různé akce pro média, aby také o nás média více věděla. K našim úkolům auditu patří to, že nejdříve uděláme jeden audit, oznámíme to a zároveň také předložíme eh, dokument, eh, který to zdůvodňuje. Je to na základě informací, které jsme schromáždili. Eh, nepředjímáme výsledek auditu, ale sdělujeme, oč vlastně jde. Pak eh, samozřejmě předložíme své zprávy eh, radě a parlamentu a k tomu používáme sociální média, abychom vzbudili zájem veřejnosti. Pak eh, samozřejmě máme ještě interní publikace, k tomu se ještě vrátím. Hmm, poněkud vyváženější prezence v médiích, to je to, oč jsme se snažili v průběhu roku u některých dokumentů, které odůvodňují naši činnost, tak jsme se setkali také s určitým zájmem. Všechno ovšem vyžaduje nové formy komunikačních kanálů. Je třeba se pokusit vyjádřit obsah tak, aby odpovídal cíli. Vyvinuli jsme určitou strategii publikací. To znamená, že jsme také eh, adaptovali formáty, máme určité mobilní formáty, eh, takže je to vše přístupnější veřejnosti. Kromě toho máme systém zúčastněných stran, to je databáze, eh, na s jejíž pomocí můžeme rozhodnout, na koho se obrátíme a dáváme přehled o tom, co se odehrálo v posledních několika měsících. Nyní nám jde především o sociální média. Jejich význam je stále větší, to je bez pochyby. A proto se pokoušíme Respektive takto. Eh, tradičně jsme spolupracovali pouze s tiskem. Nyní ovšem Vytváření názoru eh, vyžaduje také nové komunikační kanály, jako je Facebook, Twitter a podobně. Pomáhá nám to samozřejmě eh, nebo musíme samozřejmě věci lépe plánovat a také formulovat obsahy. Musíme rozhodnout, jaké informace se objevují ve kterých sítích. To není vždy jednoduché. Především je třeba vzbudit pozornost prostřednictvím uveřejněných zpráv. Máme málo času, který máme k dispozici a na to, abychom vzbudili zájem veřejnosti. Je vždy lepší oslovit přímo Eh, lidi, než zveřejňovat abstraktní obsahy. Je třeba ukázat eh, tváře a to vzbudí také více zájmu. Eh, jak dochází k interakci s našimi zákazníky? Máme funkční mobilní schránky, Eh, na ně se mohou podívat eh, lidé, jak se u nás eh, zprostředkovávají informace. Zmínil jsem se například o právech cestujících. Tehdy jsme dělali určitou anketu a tak dochází k té informaci s občany. Kromě toho, Veřejný prostor na evropské úrovni zahrnuje všechny členské státy. Proto se musíme také na to více soustředit a také na jazykové aspekty zohledňovat více. Eh, pokoušíme se také eh, soustředit se na eh, národní zákazníky. Ovšem důležit, nejdůležitější částí je obsah. Obsahy musí být podloženy na mm, správných informacích a být spolehlivé. Momentálně nevíme přesně, jakým způsobem můžeme eh, fenomén eh, špatných nebo nesprávných zpráv eh, potřít. Je třeba generovat emoce, příběhy, které jsou důležité pro občany. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji. Je to vlastně taková jak červená nit, že všichni mají zhruba stejný problém. A teď je tady někdo, kdo je na druhé straně stolu. Je to hlavní zpravodaj Media Wales a prosím, máte slovo. Děkuji vám všem hezké dopoledne. Eh, já možná eh, vzhledem k té zemi, o které, eh, ze které přicházím, eh, je eh, teď řeknu takový projev na rozloučenou. Ono byste si mohli říci, že tohle jsou vyloženě technické věci, ale to bychom se zásadně spletli. Je tady velká, velký, velký propad. To hlasování o Brexitu ukázalo, jak tak eh, vlastně eh, neexistovala efektivní komunikace přímá nebo nepřímá mezi evropskými institucemi a britskou veřejností. A nebylo to nic nového. Bylo to něco, co eh, se chystalo dlouhá léta. Jako novinář z Walesu jsem EU vnímal samozřejmě nějakým britským prismatem, ale Eh, bylo možné eh, pozorovat určitou britskou eurofobii a ale jsou z toho i ponaučení, eh, která plynou pro ostatní evropské země. Spousta mm, mm, evropských peněz šla na vytvoření stovek tisíc, pokud ne milionů pracovních míst a, mm, o tom v podstatě do značné míry nikdo neví. A, a lidé eh, si spíše mysleli, že jsou to eh, mm, byrokrati anonymní a vydávají peníze na zbytečnosti, eh, které nemají žádnou sociální nebo hospodářskou hodnotu a vytvářejí stále složitější nařízení, která negativně ovlivní běžné lidi, díky kterým a jejich život se stává mizérií. A OK. Eh, jak to, eh, že se něco takového eh, stalo snadno? Když se běžní lidé dívají na webové stránky evropských institucí, najdou spoustu nekoherentních informací. Nicméně webové stránky jsou posedlé vnitřním fungováním institucí a ne potřebou vydávat pozitivní signály pro veřejnosti. I eurofil jako já, který si myslím, E, že pozitiva Evropské unie převažují e, v negativa a by e, velice těžko tady hledal, co evropské instituce dělají pro občany. To určitě je důsledkem takového poválečného optimismu a nastavení těch institucí jasný, jasný signál, který by zakladatelé chtěli vydat, se ztratil, <laughs> když se evropská a evropské instituce rozrůstaly. Ten evropský projekt je eh, nesmyslný. A teď se ukazuje, že evropský projekt se snaží e, dosáhnout e, zvýšené e, prosperity, ale snaha o zlepšování životů by měla být vždycky ten signál, který vydává. Často neříká běžným jazykem, proč se peníze vynakládají tak, jak se vynakládají. Důvodem, důvod je strukturální a je daný fungováním EU běžném eh, politickém eh, eh, systému politici komunikují a jsou na základě svého programu voleni. Pokud je kolegace více stran spojuje více politických programů. Politice vítězných stran se snaží Eh, promítat eh, alespoň teoreticky své programy do praxe. Evropské instituce takto nepracují. Není tady eh, vládnoucí strana a to snadno může vést situaci, kdy úředníci, jejichž instinkt je jednat technokraticky a ne, emocionálně, mm, začnou jednat manažersky a je tady ten, tendence eh, vypadat eh, neutrálně tak, aby eh, nenaštvali žádné v odliš, žádnou z odlišných skupin, které mm, podpořili v rozpočet. A je pravděpodobné, že signál, který by měl být vydán, nebude vydán. Ten rozpočet bude schován. A nikdo žádného politického přesvědčení nemůže být eh, uražen v době eh, rostoucího populismu. Tohle je nebezpečně eh, neodpovědné. Lidé tady chtějí destabilizovat Evropu, protože to ta nařízení, která vydávají, jsou proti jejím zájmu. Tyto lidé jsou velice dovední a vypuč, vyplní jakékoliv komunikační prázdno, které nechávají, nechávají evropské instituce za sebou aby eh, lidi eh, uzavřeli do, svého komunikační, do své komunikační ulity. Všichni se musí eh, snažit obnovit své v odhodlání mnohem lépe komunikovat. Bohužel v Evropskou unii možná bude příliš pozdě. Za prvé, je tady potřeba, aby ti, eh, kteří eh, jsou zapojeni do komunikování eh, o evropském rozpočtu, změnili mm, své uvažování, aby se nenořili do technických detailů a začali vycházet z toho, že chtějí přesvědčit evropské občany, že jejich kroky jsou motivovány a snahou dosáhnout dobré politické výsledky. O, proti tomu nikdo nemůže být, ani zleva, ani zprava. Když rozhodnete o rozpočtu, eh, snažte se vydávat klíčové signály eh, vůči co nejširšímu obecenstvu. Většina evropských občanů eh, tu ani nenapadne evropské unijní stránky a ti, kteří to udělali, si myslí, že jsou odcizující, mají pocit, že si je napsali evropští byrokraté pro evropské byrokraty a, a s předpokladem, že normální e, e, lidé tohle budou hledat, akorát jestli jsou šílení nebo budou hledat práci v evropské byrokracii. To se musí e, změnit. Chceme komunikovat s evropskými občany i jinak než přes evropské stránky. Nedávna a nedávné oznámení evropských institucí vypadají i jako komuniké o umírajícím diktátorovi a V současné době oznamení evropských institucí eh, zní spíše eh, jako eh, komuniké o nejnovějším stavu umírajícího diktátora a, a, a ne o mm, opatřeních, která mají ovlivnit životy milionů. Pravidlo by mělo být, že oznámení rozpočtových rozhodnutí musí být spíše to první než to druhé. To druhé než to první. Ono se zdá, že to je samozřejmé, ale bohužel je třeba to říct. Místo toho, abychom hovořili o omezování tiskové svobody, eh, která, eh, což nakonec povede k obviněním eh, z cenzury, říkejte své věci jednoduchým způsobem. Snažte se přesvědčit, že rozpočet povede k dobrému vynakládání prostředků. Použijte jazyk, kterému pochybí, který pochopí desetiletí dělejte eh, balíčky, které eh, dají jasně najevo eh, okamžitý dopad na podniky a občany. Ukazujte příklady, se kterými se lidé mohou stotožnit. Ukažte také, jak poslanci mohou hovořit vlastně o tom, co jsou schopni, čeho jsou schopni dosáhnout pro své volební okrsky. Jedna z nejefektivnějších eh, kritik Evropské unie, kterou eh, používají eurofobní eh, média v Británii, je, že se hovoří o Bruselu a ne o zastoupení celé EU. Ty instituce jakoby vytvářely nějaký subjekt, který by byl úplně oddělený od evropských občanů a, a, a hm, vládnul jim z nějaké nedobytné pevnosti. Eh, takovýto obraz eh, podporuje eh, ta neprůhlednost platů poslanců, jak můžou občané být si jistí, že poslanci vynakládají prostředky správně, když nemusí za to předkládat žádné účty. Eh, v novináři, eh, kteří nedávno prohráli, eh, doufali, že dojdou k transparentnosti a zjistili, že existuje 249 prázdných kanceláří po celé EU, kde poslanci nemají žádné kancel, ne, nepracují, i když se na ně účtují náklady. Takovéhle věci jsou velkým poškozením evropské reputace a vede to k ocizení, nárůst populismu v řadě evropských zemí představuje eh, velkou hrozbu pro EU, největší od eh, jejího založení. Zlepšení komunikace s eh, lidmi v Evropě je naprosto podstatné. Pokud nejsme s těmi, kdo by chtěli Evropskou unii celou rozbourat. Děkuji mnohokrát. Myslím, že teď eh, můžeme také trochu zpracovávat Brexit, alespoň eh, tak, jak jste to řekl, bylo to velice zajímavé. Předávám slovo eh, paní Sandberg z mediální služby Evropského parlamentu, prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji vám, paní Gressler, a vám všem, že jste mě pozvali na tento workshop. Informace, které bychom měli podávat eh, eh, členským státům, tak eh, to je to, že koordinujeme také tuto práci. Máme lidi ve všech 28 státech a také pečujeme o všechny novináře z těchto zemí. Nejdříve jsem Eh, se našimi lidmi od tisku, eh, také provedla různé interview eh, a položila jsem jim tři otázky z takové té jihovýchodní perspektivy. Jaký rozsah pokrytí nebo jaké informace dostávají od nás, co se týče Eh, financí, eh, výdajů, jsou infor, eh, Evropské unie, jsou informace dostupné a jak to vypadá. V první řadě budu pracovat tedy o Španělsku. Tam je to docela dobré, co se týče regionu. Ovšem nejde bezpodmínečně o kontrolu výdajů, ale o výši výdajů. Má to co dočinění také s víceletým finančním rámcem, také s tím, eh, kolik berou poslanci a eh, jak to s nimi vypadá. Eh, většinou se všichni soustředují na opatření komise proti eh, národním zprávám. To sice není eh, ta informace k dispozici, ale není také příliš otevřená. Jde o to, že nejsme příliš k nalezení na to, aby jsme se mohli informace zpracovávat. To znamená, vnitrostátní informace potom nejsou také e, správně předávány. Čili lepší přístup e, informací e, pro novináře, lepší zpracování údajů a potom zjištění, odkud pocházejí prostředky. Portugalsko, tam je podobný obrázek, ovšem všechno se háže, tak říkajíc, do jednoho pytle, eh, ať jsou to eh, diety nebo eh, příplatky, platy. A většinou jde také o výši výdajů nebo případných příjmů. Aktivity by měly být viditelné a to by pomohlo také poslancům. Přístup k informacím by byl snažší kdy, a mohly by se potom lépe zpracovávat informace. Nyní Polsko. No, tady je velice Eh, slabá informace, všechno se háže opět do jednoho pytle, do toho víceletého finančního rámce, ať jsou to diety, eh, příplatky, eh, nebo když se vůbec hovoří o účinnosti výdajů, tak to se projednává velice zřídka. Mají velice aktivního zástupce účetního dvora a pomáhá to také. V Bulharsku je Eh, omezený, omezený přístup, eh, spíše to má negativní dopad a eh, dnes ráno se hovořilo o tragickém úmrtí bulharské novinářky. Je to velice riskantní činnost sledovat tyto záležitosti, ale přece jenom dochází k viditelným změnám díky členství v Evropské unii. Takže jsou zde kolegové, kteří také podávají informace vnitrostátním a evropským orgánům. Takže i tady eh, pracujeme docela smysluplně a pomáhá to. Finsko, Dánsko, Švédsko, eh, ty jsou všichni na jedné lodi, reakce kolegů byly velice podobné. Čili velice málo se informuje o tom, jaké jsou výdaje Evropské unie, informuje se pouze o výši prostředků, o případných redukcích a souvisí to také s víceletým eh, finančním rámcem, s celkovým rozpočtem. Eh, především eh, kolega také řekl, že všichni očekávají, že se finanční prostředky budou používat správně. Hodně finančních prostředků jde do ministerstva financí, ale důležité je mít přístupné informace, čili ilustrativní údaje eh, by eh, bylo velkým zjednodušením. Nyní eh, příklad, jak to vypadá v médiích Vý, náš výbor ten jel do Maďarska a tam eh, se hovoří, byl uveřejněn jeden článek, eh, který se objevil jak eh, online, tak i v hlavních tištěných médiích. Když se to když se na to podíváme přehledu, tak vlastně Eh, byly všechny články vydávány dvojmo. Jaké z toho můžeme vyvodit eh, důsledky? Je to obtížné eh, komunikovat, rozpočet je obtížný. Většinou se všechny prostředky Evropské unie se na ně hledí jako na soubor a kdo je eh, příjemce neto, kdo je plátce neto. Eh, pak eh, většinou je tendence negativně informovat. Hovoří se o tom, že Evropská unie prostě by měla zlepšit život lidí. Informace ovšem musí být zpřístupněny, existuje příliš mnoho informací, ale měly by být snadněji přístupné, aby mohly být efektivně využívány. Děkuji. Nyní máme 10 minut času na otázky a odpovědi. Bylo to velice zajímavé, ale chtěla bych říct několik věcí. Já sama jsem novinářka původním povoláním a upřímně řečeno, jsem z toho Eh, trochu mimo, když eh, vidím, jak novináři sami chtějí eh, zpracovávat agendu a sami určovat dokonce i obsah. Já se snažím o potírání podvodů a velice často mě je položena otázka, nemáte žádný podvod nebo já mám takový a takový příběh a e, já e, to budu moci zveřejnit, když mi něco řeknete. Takže to nemá s novinařinou co společného. V podstatě novináři by nám chtěli předepisovat, jak máme dělat e, svou práci. To je nestydaté. Druhá věc. Náš host z Walesu hovořil o jedné věci. U nás v Německu je pos rozsudek Nejvyššího soudního dvora, eh, co se týče co se eh, ohledně diet a eh, v podstatě je to záležitost národní, ale protože také se snažím o řešení otázek podvodu, tak spolupracuji také s někým, protože když chceme přesně vědět, co se děje, tak mě prostě nebylo řečeno, co, o co jde. Jestliže si novináři myslí, že jednotlivé případy, které bez pochyby existují, mohou být vyřešeny transparentností, tak mohu říci, že ne, protože novináři se snaží prostě mít nějaké nové příběhy. To jsme viděli. Tím, když se eh, řekne, jak vysoké jsou diety ve Velké Británii, tak všechny články, které to vyvolaly, tak eh, v podstatě byly takového charakteru, že to znamenalo eh, značně možnou destabilizaci britské politiky. Eh, my jsme pro řádnou zprávu financí. Snažíme se ehm, zavést určitá pravidla a také pořádek do různých fondů. Takže to je vlastně otázka eh, panu Johnsonovi. Potom bych chtěla položit otázku účetnímu dvoru. Viděla jsem, že máte 4200 případů, potom zase u Twitteru někde 7,5 tisíce. Takže to je, máme hodně velký prostor. Eh, problém je v tom, že také odborná veřejnost eh, těžko rozlišuje, protože Eh, záleží na kvalitě eh, těch sdělení. A musím říct, že když říkáte, že děláte více pro sociální média, tak ti, kteří to sledují, tak dejme tomu dvě třetiny jsou z evropských eh, institucí, ale když vy mě lajkujete, já vás lajkuji, tak jsme nic nezískali. Takže kde máme jakou sílu, kterou vyzařujeme? Bylo to velice zajímavé, to, o čem jste hovořil. A e, pak se dostáváme k těm 30 většinou negativních, e, k těm 30 většinou negativním zprávám. Potom e, měli jsme 13 milionů publikací, nač se to vztahovalo, těch 13 milionů s ohledem na úkoly v Evropě. Můžete k těm číslům něco říci, co se týče vysvětlení? Děkuji. A prosím, eh, kolegyně Aleja Zenda. Muchísimas gracias, presidenta. Sí, en primer lugar, agradecer eh, las, las distintas Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě vám děkuji. Již dlouho žádáme o takovou prezentaci o to, abychom věděli více od účetního dvora. Ovšem, prezentace výsledků, eh, to je to, co by se mohlo zlepšit. Siempre teníamos eh, una impresión. My eh, vždycky jsme měli takový dojem, že Eh, vždycky ten titul zprávy vždycky říká to tež. Vždycky to bylo něco, co je velice výrazné eh, nebo dokonce skandální a de facto bylo to celé takové nějaké eh, selektivní s cílem tedy dosáhnout většího dopadu. To je svým způsobem alarmující. Ale pokud bychom se pokusili hovořit o auditech jako takových, tedy skutečné údaje, závěry, doporučení, eh, tak často to končilo tím, že vlastně ten titulek eh, příliš neodpovídal obsahu té zprávy a vůbec jaksi doporučením. To, eh, ten výsledek byl potom úplně jiný. Takže kdybychom eh, eh, místo tedy těch 28 členů z eh, účetního dvora měli nějakou exekutivu, něco prostě co je reprezentativnější, tak to by mohlo přispět k kvalitě. Já musím říct, že jak si ta komunikace se trošku zlepšila, Eh, takže ten eh, vývoj správným směrem je zde patrný. Eh, nicméně, když hovoříme o boji proti falešným zprávám, tak možná, kdybyste nám mohli říci trošku více o tom, jak proti tomu bojujeme, bojujeme. Jak vlastně vznikají z určitých informací ty fake news, a co proti tomu dělat. Já vím, že to je velice eh, emocionální záležitosti a eh, emoce potom mají eh, velice silné důsledky a obracejí se tyto emoce často proti určitým politickým vedoucím figurám. Čili to je vlastně mm, jaksi co mě trošku eh, co mě trošku děsí, to je prostě takového, eh, co si, eh, prostě takové to vnitřní přesvědčení, ten vnitřní pocit, že je třeba s čím si skoncovat. Je pravda, že politici samozřejmě potřebují politiku, kterou je možné jednoduchým způsobem komunikovat, srozumitelným. E, my tady e, také ještě v Evropě se potýkáme s dalšími filtry. Máme filtr e, regionální a lokální a v našem případě je to ještě filtr národní. No ale já mm, si nechci eh, v podstatě stěžovat o eh, potíži své vlastní práce, jenom prostě vím, že komunikace je důležitou součástí. Čili ta otázka zní, jak eh, třeba my máme tady v Evropské unii britské korespondenty pro britská média, které Eh, věděli eh, spoustu věcí o tom, eh, kolik falešných informací je tady ve hře. Čili de facto tady, jak je možné, jak byste viděli možnosti trošku zdůraznit, jestliže je něco falešné, pak tady, aby se to dostalo na veřejnost, taky jako falešné. Eh, dále, eh, eh, vy jste tady se soustředili na některé země, Bulharsko, Rumunsko, někde ve Skandinávii a tak dále, ale nesoustředili jste se třeba na Německo nebo Nizozemí, kde také jsou celkem silné extrémně pravicové strany. Ale vy jste tady, třeba nejsou tady ani italské, ani polská média, nebo španělská, či on by možná bylo Eh, trošku lepší, protože tady máme dva Němce, eh, eh, dva Brity a mm, tři Francouze. Takže možná byste to mohli trošku více diverzifikovat, kdybyste to mohli vysvětlit, proč je právě tato vaše volba. Pan Von. Otázka na paní Sandberg a o tom, jak probíhají ty diskuse v členských zemích. Eh, Shledali jste, že existují eh, rozdílné pohledy na věc eh, mezi zeměmi, které jsou čistými příjemci a na druhé straně těmi, které jsou čistými přispěvateli. Takže tady je možná, to spravodajství je trošku jinak zaměřené, jestli se tomu můžete zmínit. A pak, pokud se týče třeba Evropského parlamentu, jeho website Tady bylo řečeno, že parlamentní webové stránky nejsou zrovna moc dobré, eh, pokud se týče dostupnosti a přehlednosti informací a podobně. Eh, my tedy eh, to občas měníme, ale v podstatě jakou analýzu by si zasloužily tady tyto webové stránky, čili kolik lidí co vidí, jakcí lidé tam chodí nebo podobně. Samozřejmě pro mnohé, mnohé eh, občany je webová stránka právě takovým tím prvním eh, komunikačním rozhraním. Děkuji. Já mám několik otázek. Eh, máme tady, já nevím, 13 milionů, kteří tedy eh, si platí eh, nějaké noviny a to de facto neobsahuje sociální a online média. Ten seznam nejnegativnějších případů, tak to samozřejmě vám mohu dát k dispozici a mohu to dát tak k dispozici výboru. K otázce paní Ayala Sender Eh, jak eh, bojujeme proti fake news, eh, tak my se tím právě zabýváme u nás v komisi a také je s Stratcom. Zjišťujeme, že lidé nerozlišují mezi zprávami a prostě jsou tady takové velké, velké, eh, dva velké případy. Jednak stojí to spoustu peněz a lidé to kradou do vlastních peněz a eh, další je, že byrokracie a legislativa a tak dále. Čili my se snažíme tedy v komisi proti tomu bojovat a máme například eh, video o rozpočtu. Dále kolegy v parlamentu žádáme, aby eh, trošku eh, se opatrněji vyjadřovali. Jestliže hovoříme například o pronatých autech, tak eh, nehovoříme o limuzínách. To nepůsobí dobře. Také hovoříme o právních bitvách. Možná, že není vždycky moudré proti něčemu jít přímo jako hlavou proti zdi. S korespondenty v Bruselu eh, máme docela dobré vztahy, dobrou síť vztahů, snažíme se korigovat chyby a eh, oni tedy vědí do budoucna, že budou mít, eh, muset více kontrolovat obsah svých zpráv. Jak panu Šiptone, Eh, my jsme eh, v podstatě britská média tak trošku vypustili, poněvadž eh, nedařilo se nám normální informace dostat třeba do Sunu nebo Daily Expressu. A když se podíváte na tu úvodní webovou stránku, která se tu a tam aktualizuje, a já nechci tedy jít do hloubky k dokumentům, k výborům a tak dále, ale ten Vstupní portál je poměrně uživatelský přívětivý a většina lidí nicméně eh, tu webovou stránku na ní přistupuje skrze eh, sociální média nebo z e-mailu nebo prostě z nějakých takových linků. Emoce, myslím, že o tom jsem hovořila, eh, o to nám jde. My jsme měli Fact Checkers Conference Eh, to bylo minulý měsíc a měli jsme tam také neuro, eh, eh, neurologa a tam bylo jasně řečeno, že lidé, kteří jsou schopni analýzy, tak jsou velice dobří, ale jakmile se dostanou do prostředí lidí, kteří jsou naladní na stejnou notu, tak jejich schopnost analyzovat fakta eh, velice rapidně klesá. Tak já myslím, že jsem odpověděla na většinu otázek. Děkuji. Děkuji vám. K otázce eh, poucitíče těch followerů na Facebooku a sociálních sítích Eh, tak zaprvé tady je jasné to, že eh, budujeme eh, strategii pro sociální média. Pokud nás sledujete, tak zjišťujete, že jsme v posledním roce daleko silněji zastoupeni na forní médiích, na sociálních médiích. To je podobné pro jiné instituce. Ale pokud se týče výběru témat my máme svoji strategii a identifikovali jsme eh, mnoho témat, která skutečně zajímají občany. Například eh, kvalita vzduchu, to je naše nejnovější zveřejněná zpráva. A eh, tato nám přinesla 30% navýšení followerů na Facebooku. My s tím teprve začínáme ale ti followeri eh, skutečně nejsou jenom lidé z institucí, to víme jistě. My samozřejmě máme tiskové konference, ale také máme briefingy eh, různých zainteresovaných stran eh, z nejrůznějších oborů a politických témat. A jakmile tito lidé eh, nás začnou sledovat, tak se to prostě v tom jejich prostředí lavinovitě šíří. A zhruba 40 eh, eh, našich přístupů, přístupů na naše stránky je prostřednictvím Facebooku. A potom je tam značná část přes Twitter. Čili ono se to vyvíjí, ale chce to čas, chce to zdroje. klíčové je eh, prostě eh, mít ten, ten obsah a mít ho dobře a delikátně vybraný. K té otázce paní Ayali Sender, eh, titulky a nadpisy. V poslední době jsme se výrazně zlepšili, pokud se týče právě těch titulků. Možná, že to také souvisí s naším facebookovým úsilím, kde také musíme Eh, být obezřetní ohledně tedy toho, co skutečně chceme sdělit, jaké signály chceme vysílat. A pokud se týče otázky eh, falešných zpráv, to jsem eh, zatím schválně vypustil. Na Facebooku rozvíjíme strategii o tom, jak se proti ním stavět. Fake news budou vždycky existovat. Je to tím, že na sociálních médiích se dá reagovat okamžitě. My eh, jsme mnoha lety byli eh, v pozici obětí a, a samozřejmě například, když tedy eh, zveřejníme zprávu a řekneme, že je tam taková taková chybovost ve financích, tak na Facebooku se to okamžitě z toho dělá podvod. Takže my skutečně pracujeme na tom, abychom byli srozumitelnější. Úplně No, úplně tady se tomu nevyhneme nikdy. Jediný způsob, jak se tomu okamžitě vyhnout, je eh, být takovým kazatelem a poučovat. Eh. Děkuji vám, pan Shipton. Já si myslím, že je velice důležité nepodceňovat eh, dopad těch obav, které evropské občané, které evropské občané mají o hledně eh, diet poslanců. Eh, asi před deseti lety byl eh, velký skandál eh, v britském parlamentu ohledně těch výdajů, které si účtovali tamní poslanci, ale také se hodně vyjadřují obavy ohledně zneužívání těch dávek pro evropské poslance. Myslím, že tady byl jednou rakouský europoslanec, který filmoval poslance, jak se jdou podepsat ve Štrasburku a potom okamžitě odjíždějí domů eh, podepsat, aby dostali eh, eh, diety. A tohle má velice špatnou image, nebo vyvolává velice špatnou image před veřejností. Je to dárek pro ty, kteří chtějí ničit evropské instituce a hodně se to využívá. Dnes pořád ještě existují poslanci, kteří často, nechodí příliš často, ale jezdí do Štrasburku, protože vědí, že za dostanou peníze. A ironické je, že eh, nejvíce porušují ti, kteří eh, jsou nejvíce tady proti té instituci, ale pokud se tohle eh, dostane na veřejnost, tak si to lidé nespojí. Lidé z téhle konkrétní politické strany, že by se to zneužívali. Oni si myslí, že prostě spousta poslanců tohle dělá. Takže si myslím, že velice důležité Eh, zpřísnit ty postupy a být naprosto transparentní. Některé politické eh, strany se maximálně snaží být transparentní a zveřejnit ty diety, ale některé strany to nedělají. Pokud jde o eh, boj s negativitou některých médií, já uznávám, že to je obrovská výzva, protože ta negativita tady trvá nesmírně dlouho. A jde o víc než o jednotlivé novináře. Máme tady e, podnikatele, e, kteří mají e, svoji vlastní agendu, kteří vlastní noviny a kvůli svému vlastnímu podnikání chtějí vystoupit z EU, protože se jim nelíbí narůstající finanční regulace, nechtějí nechávat peníze v daňových rájích. Takže nemusíme podceňovat tu eh, zlomyslnost těchto lidí a, a, a dálku, na kterou jsou ochotní, eh, to, kam jsou ochotní zajít, aby eh, zatratili EU. Je třeba být iniciativní, je třeba vyprávět příběhy o těch dobrých věcech, které Evropská unie dělá a abychom se to udělali, tak to není jenom otázka evropských institucí samotných, které by tweetovaly a které by dávaly věci na webové stránky. Tam jde o použití politických sítí poslanců samotných, aby jste oslovili své voliče a řekli, že tenhle plán, který vytváří tolik pracovních míst v té oblasti je financován do té míry z Evropské unie. O tom říkal pan Von už na začátku. A tady je určitá defenzíva na straně evropských institucí a se všemi eh, spojenými s Evropskou unii. Ono je eh, přijímáno, že eh, tady v popředí jsou ti, kteří jsou proti EU. Důležité je pustit se do nich a být velice iniciativní a vydávat jasné politické signály o věcech, které jsou e, velkým, e, které velmi leží na srdci e, evropským občanům. Ty jsou nesmírně důležité pro ekonomiku jednotlivých zemí. Tady prostě nebyla vůle něco takového udělat na straně institucí a na straně evropských politiků samotných. Lidé jsou často ponořeni do byrokracie a je třeba se o tohoto odloučit. ale většina Evropy eh, by mohla eh, eh, nabrat se směr, pokud nebudete iniciativnější, iniciativní, pozitivní. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za tato slova, zamřelně a prosím dále, paní Fan Dobrou. Tak na pana Vona bych zareagovala. A tak, že samozřejmě, že čistí příjemci, ty zajímá, kolik dostávají. A pokud se podíváte na Švédsko a Finsko, tam jsou také regiony, které dostávají spoustu peněz. Takže tam jde o kvalitu výdajů a ta jim leží na srdci. Samozřejmě jsou tady eh, mm, eh, rozdíly mezi rozpočtovými jestřáby a, a, a eh, příjemci, takže je jasné, že ty Objemy jsou předmětem obav a samozřejmě o tom se hovoří v médiích. Doufám, že tak jsem zareagoval na vás. Já ta druhá otázka, to, to, to já jsem schválně udělal, protože mm, země zde Německo, Nizozemsko, Francie, tam to vidíme pořád. Ale uh, mě zajímaly spíš ty věci na periferii. Hmm. Eh, pod, za ten obrázek, to se, to se omlouvám, to jsem, eh, to, se, to jsem tam, eh, to prostě bylo čistě náhodné, to nebylo <laughs> mým úmyslem příště jiná média. Děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky, jsme vám velmi vděční. Teď se musíme přejít k druhému panelu. Příslušní řečníci jsou zde ta, již přítomní. Takže srdečně děkuji a prosím o výměnu řečníků zde na pódiu. Prosím. Herzlich willkommen. Srdečně vítám. Budeme pokračovat eh, druhým panelem a velice srdečně vítám mezi námi paní profesorku Sanchez Barueco z Bilba. A má hned na 10 minut slovo, prosím. Thank you very much for... Děkuji vám um, za pozvání um, na tento výbor. Um, hlavní eh, věci. uh, eh, o kterých eh, o které jsem chtěl mluvit, eh, není eh, jak pochopit složité věci, jako je chybovost, absolutorium, nesrovnalosti a podvody a ty rozdíly mezi tím. Ale jestli jsme schopni tohle nějak tak napsat, aby to eh, chápali naši občané, naše matky, teenageři, kteří budou poprvé eh, hlasovat v eh, květnu příštím roku, nebo barman, který nám každý den dává kafe. Pochopí lidé to, jak jsou složité ty národní France? Asi ne. Leží to na srdci? Neleží. Protože věří systému. A, a Komunikace s eh, občany eh, no málo kdy bývá úspěšná a obecný narrativ eh, spíš prioritizuje negativní stránku. Na národní úrovni výsledky evropského rozpočtu hm, se těžko komunikují pozitivně, protože dobře vynaložené prostředky to neprodává noviny. Takže nejdříve je třeba vzdělávat občany a budovat a posilovat důvěru veřejnosti. Teď je tady eh, prostor, eh, kdy eh, instituce mohou se s občany provázat, dostat do kontaktu se sociálními médii, protože dříve média byla mm, takovými strán, strážci brány. Rozhodovali o tom, co stojí za to a utlačovali ten zbytek. Takže se mohou eh, mm, teď eh, vydávat své vlastní signály, ale musí eh, tak trochu změnit svoji kulturu. A sice zejména o kultury finanční odpovědnosti. A tady hovořím i jako vnější pozorovatelka institucí. Už to dělám 10 let a nedávno jsem provedla vlastně takový průzkum těch institucionálních praktik. Eh, tady jsem eh, schrnula mm, ty hlavní strategie, které myslím, eh, že by finanční instituce mohly implementovat ve čtyřech oblastech povědomí, synergie, diverzifikace a rozšíření. Povědomím tím mm, vím, že všechny instituce finanční kontrolní mají určitý mandát a pokud budete mít takovou vizi, Jenom eh, jeden eh, ze tří kameníků si myslel, že bude katedrálu a ne, nepokládá jenom kameny. A když my se podíváme na eh, v kontrolní úřady a jejich web stránky, tak málo z nich říká, že vlastně má způsobovat důvěru v občanech. Také Evropský účetní dvůr také tvrdí, že je nezávislým ochrancem finančních zájmů a potom Eh, řeší konkrétní otázky. Hmm. Příslušný eh, hmm, hmm, jeden respondent eh, řekl, že jeho občané jsou jeho zákazníky a dva řekli, že je to parlament, tedy v tom úředním dvoře. Dále je tady synergie. Několik institucí sdílí nebo má určité synergie, ale obecně se Eh, pracuje v, eh, eh, pracuje uzavřeně v rezortech. Parlamentní výbory spolu navzájem mluví, ale málo kdy tedy koordinují svoji komunikaci. Podívejte se tam nějakou, přijde si k tomu nějakou institucionální agendu a, a Eh, je jasné, že eh, takovéhle mezery eh, z, z těch se může zmocnit někdo z vnějšku, aby získal větší viditelnost mezi občany. A tohle vlastně je nedostatek, které, který si instituce nemohou dovolit. Může toto vést k rezignaci nějakého ministra nebo ke zhroucení eh, vlády na národní úrovni, ale na úrovni EU eh, se zhroutí eh, celá konstrukce, pokud občané přestanou důvěřovat. Je to systémový problém. Neutralita a vyrovnanost by měla být pravidlem vyhnout se tomu pokušení zneužít nějak instituci, takže Využívejme, tedy vyhýbejme se eh, těm eh, titulkům, které eh, jdou po kliknutí, no, které přitahují co nejvíc kliků. To, abyste se znovu mm, dostali, dostali všechny signály pod kontrolu, znamená navázat kontrolu s svým obecenstvem. Auditoři musí hovořit s politiky, s vědci, mladými lidmi, Profesionálně a, a obecně to není hloupé. Tam nejde o zjednodušení eh, vašich sdělení. Eh, ta by neměla být simplistická, ale určitě by měla být tvořivější, pokud jde o audiovizuální stránku, informativnější videa, více eh, obč, e, infografiky. To si vyžaduje zvýšení zdrojů a také pohled zvni, zve, zvenku. Já jsem se také eh, zabývala eh, institucionální strukturou v těch eh, kontrolních institucích a zdá se, že je tady poměrně málo zdrojů. Hodně málo zdrojů se dává na institucionální komunikaci. U některých národních kontrolních úřadech tohle dělá jenom jeden jediný člověk, který je podřízený předsedovi. Eh, dělá vztahy s médií, eh, s parlamentem, udržuje eh, webové stránky a dokonce ještě knihovnu. Poslední věc. Snaha dostat se k občanům tu možná lépe. Té pomůže diversifikace těch protistran bude možné eh, lépe zapojit eh, výzkumníky univerzity. Eh, potom to přinese určité výhody. Věci se obecně snaží prosazovat demokratické hodnoty, tím patří důvěra veřejnosti a dobrá zpráva a řízení. A díky tomu můžeme přispět k neutrálnímu podávání zpráv prostřednictvím eh, svých publikací a můžeme tedy pomoci eh, zvýšit viditelnost evropských financí. Také eh, tady máme privilegovanou pozici, abychom podpořili kritické myšlení mezi občany, protože my jsme tady vzděláme studenty už staletí. A proto přispíváme eh, k eh, tomu, aby nebyli tolik vystaveni falešným zprávám. Pracujeme v multidisciplinárních institucích a můžeme tedy pomoci eh, překlenout ty mezery mezi epistemologickými rezorty. Podívejte se, fiskální data, blockchain, rozvojová pomoc. Když se k tomu něco potřebuji dovědět, tak akorát zvednu telefon. To nejde jenom o to, aby eh, kontrolní instituce eh, se věnovaly svému, ale aby byly otevřené dialogu. Protože v tuto chvíli eh, díky stávajícímu strukturálnímu výzkumu se dostáváme k naše, do, do, do, do našeho vlastního do našeho vlastního prostoru, který není k dispozici občanům, protože je placený. Tolik tedy eh, můj příspěvek k tomuto eh, semináři a děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní profesorko, že jste nám vysvětlila eh, úlohu o vědců a naším dalším řečníkem je pan Aram Fuze z OECD. Thank you very much, Mr. Vice Chair. Děkuji vám, pane místopředsedo. Já jsem velice vděčný za toto pozvání. Já jsem vlastně začal svoji profesionální kariéru v tomto výboru před 20 lety, takže je to pro mě návrat. Takže jaká je naše zkušenost, pokud se týče komunikace faktů a jak se to může promítnout do té důležité práce, kterou zde děláte vy? Takže v OECD my eh, se zase eh, tolik nezabýváme otázkou důvěry Eh, ve finanční záležitosti, my máme širší mandát. Eh, my eh, sledujeme důkazy, které, kterými je možné opravit nebo být výzvou veřejnému vnímání v různých oblický, politických oblastech. Když se podíváte na to, čo, co vlastně můžeme dělat, eh, tak to je komunikace faktu. My máme indikátory, které mají smysl, máme mezinárodní srovnání, eh, poskytujeme benchmarky, porovnání mezi zeměmi, jak se jim daří a zkoumáme eh, osvědčené postupy komunikujeme a analyzujeme ty osvědčené postupy, co funguje, co ne. Pokud se týče komunikace s veřejností, tak právě indikátory a data jsou tím nejlepším, co máme, abychom doručili k příjemcům ten signál, který tam chceme zaslat. My veřejnosti poskytujeme informace, které se jich týkají které se týkají otázek lidí, které jsou vnímány eh, jako relevantní. Z hlediska komunikace se hodně hovoří o sociálních médiích, o videu, webových stránkách a já bych tomu poznamenal, že komunikace eh, prostřednictvím tradičních médií pro semina pro velké instituce, jako je ta naše, Eh, patří k těm nejefektivnějším způsobům komunikace. My máme Twitter eh, s půl milionem těch, kteří nás sledují, ale eh, prostě jde o tradiční média, pokud jde o to, aby lidé pochopili, o co nám jde, co děláme. Jestliže eh, někdo si ode mě vyžádá zprávu, tak eh, to není proto, že by to eh, přečetl na Twitteru, ale v médiích se dozvěděl, že to existuje. To se vlastně týká i vaší práce. Komunikace prostřednictvím médií je klíčová záležitost a de facto také Eh, bude hodně záviset na žurnalistech. Eh, nicméně pokud máte své vlastní přímé kanály, budiš, ano, ale širšího publika se vaše komunikace dotkne prostřednictvím tradičních médií. Pokud se zaměříte na výzvy, eh, které tady vlastně Eh, máte před sebou, a to je vlastně téma druhého panelu, jak poskytovat fakta a jak korigovat obrázek, který si o vás lidé dělají. Já si myslím, že to není úplně správně formulovaná otázka. Spíš je to o určitých faktech, eh, která lidé vnímají jako fakta a podobně a jsou to možná systematičtější fakta, eh, která byste chtěli poskytovat. Možná by šlo o poskytování informací například o tom, že podvod eh, to není eh, něco, co by vysloveně dominovalo výdajům Evropské unie. Možná také by, byly dobré, by bylo dobré komunikovat fakt, že financování EU je velice účinné. Ovšem problém je tady v tom, že tady jsou určité přesvědčení, eh, která sdílíte se svými přáteli, eh, máte potom takové různé náhodné zprávy z médií a ty se právě soustředují na ty podvody. No a pak máte ještě eh, zdroje, kterým věříte, které říkají něco o tom, co se děje v Bruselu. My jsme mezinárodní organizace a snažíme se Eh, aby lidé lépe porozuměli těm systematickým důkazům, které jako výbor nebo jako účetní dvůr poskytujete. My se na to díváme jaksi v širším kontextu. Ano, existují také podvody, ty existují všude, ale eh, z velké části ten systém funguje dobře a korektně. abychom tedy eh, tuto informaci dostali k uchům posluchačů, eh, tak eh, tady bych odvedl, tady uvedl paralelu s OECD. Tady jsou tady o tři věci. Za prvé je to obsah té zprávy, za druhé to je ten, kdo tu zprávu poskytuje, a potom rámec, v jakém se poskytuje. Takže nejdříve o tom obsahu sdělení. My jako organizace máme úspěch, eh, když se eh, stavíme eh, proti takovým těm zavedeným, zavedeným přesvědčením. Například řekneme, ano, vy máte výborný systém vzdělávání, ovšem má své slabiny také. Dále E, když e, se zaměříme na takové ty obvyklé e, každodenní de facto stereotypy, to, co si lidé automaticky myslí každý den, vy v podstatě musíte se snažit lidi přesvědčit, že pokud je to, správně, pokud je to špatně, tak opaku. Dále my Ehm, se spoleháme na určitá data a je třeba být naprosto otevření, eh, odkud jsou ta data, jaké jsou to datové zdroje, jak s nimi pracujeme a podobně. Ehm, když vydáte studii, tak si můžete eh, přičíst, eh, přečíst spoustu knih, celou poličku zaplníte knihami, které ji kritizují, ale tady v podstatě jde o to, aby se budovala důvěra eh, v naše publikace, které jsou eh, výsledkem výzkumu a také je třeba reagovat na kritiku. Čili eh, pokud hovoříte prostřednictvím faktů, tím dat a vy jakožto výbor kont nebo účetní dvůr, tak jinou možnost prakticky nemáte. A ještě poslední bod, a to je také zásadní, a sice e, usilovat o externí e, potvrzení dat. To je ten systém e, peer review a podobně. E, my my, jakožto účetní dvůr, můžete říci, e, jsme mezinárodní organizace a v tomto rámci fungujeme. Čili eh, prostě tady ta, to potvrzení, externí potvrzení, tak to je, eh, to je zásadní. Dále tedy eh, osoba toho, kdo tuto zprávu nebo vaše zprávy, vaše informace přednáší. Samozřejmě musí to být někdo, kdo má autoritu, musí být neutrální, musí být znám integritou. Samozřejmě že zprávy o tom, eh, že prostě ten či onen poslanec nevěřil peníze, tak to samozřejmě eh, to samozřejmě eh, nám škodí. No. A jestliže lidé věří tomu sdělení, tak často také věří těm lidem nebo institucím, které jsou za nimi. Čili v podstatě je třeba se prezentovat jako důvěryhodná organizace či instituce a musíte pracovat na tom důvěryhodném obrázku. A dále eh, je to prezentace a rámec. Tady jsou, myslím, dvě věci. Ta první věc eh, byla předmětem z naší části předchozí prezentace a sice eh, vemte si tyto dva aktéry, účetní dvůr a výbor kont, tak vaše práce spočívá v tom, abyste ukázali, že prostředky jsou vynakládány správně, ale je třeba eh, také to podložit konkrétními případy, konkrétními úspěchy, kdy eh, evropský rozpočet dosáhl něčeho, čeho by jinak dosaženo býti nemohlo. To je, myslím, také eh, výrazná výzva, na které se musíte postavit. Prostě nestačí říci, máme spoustu peněz, tím můžeme lidem pomáhat a můžeme lecos změnit. E, tady je skutečně říci, že to či ono je možné nebo se už povedlo jedině pomocí evropského příspěvku. To je samozřejmě daleko lepší a přesvědčivější. No a pak ta druhá část, o které hovoříme, je důležité důležité prezentovat se jako advokát a ochránce evropského daňového poplatníka. Vy jste instituce, eh, která chrání peníze daňových poplatníků. Evropská unie zachází s penězi daňových poplatníků, takže je důležité, že o ty peníze pečujete. Eh, možná, že zacházím teď trošku moc daleko, ale když eh, si vezmete ten pojem vlastní zdrojů, existuje něco jako vlastní zdroje? To jsou všechno peníze daňových poplatníků, které se vynakládají na úrovni evropské, národní, lokální, regionální, ale vždycky jde o peníze daňových poplatníků. Čili v podstatě tady jde stále o to, že jsou to Eh, daňové prostředky a že vy se o ně staráte s tou nejlepší péčí. No, možná to trošku natahuje, takže to ze stručným. Eh, moje konkrétní návrhy by byly tyto. Eh, tedy pravidelně se zpravodaji konzultovat to, jaké jsou technické záležitosti toho rozpočtového procesu, auditu, metodiky a také vaše nálezy. Dále eh, více komunikovat o konkrétních nálezech, konkrétních případech vynakládání eh, prostředků, čili to je vhodné pro přímý dialog s občany a máte také dokumenty. Eh, můžete to dokumentovat. Tak možná, že to bylo trošku moc dlouhé a nyní další řečník. Děkuji mnohokrát. Leco si vezmeme k srdci určitě. Srdečně děkuji a nyní jeden z mluvčích komise, pan Winterstein. Vidíme vždy, jak míváte v poledne eh, tiskové konference. Děkuji, děkuji mnohokrát za pozvání. I can, uh... Já eh, navážu eh, na to, co zde už bylo řečeno za minulou hodinu několikrát a, a a virus výzev. Za prvé mýty a, a mm, nepochopení, se kterými se potýkáme. Za třetí, eh, za druhé obecná témata, který se eh, eh, a to, že, a včetně rozpočtu, kde platí, že dobré zprávy nejsou zprávy. A třetí věc je, že musíme zacházet nad rámec Eh, toho, eh, co eh, není mm, co je tady nad rámec té stávající debaty a sice, že ne všechno je hra s nulovým součtem a nechceme všechno vnímat přes čisté příjemce a dárce. Evropa je Eh, obklopeno mýty. Kolegové o tom hovořili. Většina těch peněz eh, jde na administrativu, auditoři eh, ne, odmítají mm, dát čisté vysvědčení. A ono samozřejmě to vypadá úplně jinak. Většina celého rozpočtu jde na financování, ať už je to regiony, zemědělci, studenti, a, a, výzkum a tak dále auditoři eh, nám eh, posledních 11 let eh, potvrzují naše účty. A, a ano, jsou tady podvody, ale to je opravdu mikroskopická část celkových evropských výdajů. A pokud jsou podvody, tak ty peníze dostaneme zpátky. Takže tohle je výzva, se kterou se všichni potýkáme. Parlament, účetní dvůr, a je na nás, abychom se s tímto potýkali. Ale potom je tady ještě jeden, jedna věc, a sice co si občané myslí, že evropský rozpočet dělá. To je takový eh, příklad eh, z německého eh, výzkumu z ministerstv, pro ministerstvo zahraničí. Tohle si občané myslí, že minister, eh, evropský rozpočet dělá 30% eh, rozpočet, eh, tedy zemědělství, potom regionální politika, potom vzdělávání, výzkum a vývoj Vnější politika 10%, klimatické změny, boj s terorismem, bezpečnost. To si myslí, že to je a že, že, že, že by to také mělo být. Ale ono v realitě to vypadá úplně jinak. Takhle to je rozložené. Podle toho stávajícího návrhu. Takže to je další mm, překážka, kterou musíme přeskočit. A třetí nepochopení je eh, eh, velikost evropského rozpočtu. Evropský rozpočet je eh, obrovský, ale on zase tak obrovský není. Představuje cenu šálku kávy na den pro každé občana. Takhle mm, komunikujeme na Twitter, protože na to si musíte kliknout na ten obrázek. Tady si představte, že když ten obrázek v tom eh, ehm, šálku kávy se pěkně pohybuje. Tohle je další příklad. Tady vidíte výroční evropský rozpočet ve srovnání s eh, výdaji členských států a s hrubým národním důchodem. Takže tohle je několik fakt. Potom eh, další výzva. Novináři a média nepíšou o dobrých zprávách. Ty prostě nestojí za to. Takže ehm, tohle jsou například dobré zprávy. Evropský účetní dvůr eh, podepisuje eh, eh, účetní uzávěrku po 11 za sebou. To jsme, jsme k tomu vydali takovou zprávu a pravděpodobně ji skoro nikdo nečetl. Každopádně se o ně podávají zprávy, protože to je úplně jedno všem, že po 11. Hm, tady už účetní dvůr říká, že rozpočet je v pořádku. To je všem úplně fuk ani eh, jediný novinář o tomto eh, nebude psát. Budou ale psát o tom, o následujícím, eh, o obvinění z plítvání, kdy Evropská unie vydává peníze rychleji, než jsou státy schopné je utratit. To je několik let staré. V posledních letech jsme tohle zase neviděli tak často, možná, že to je také svým způsobem úspěch, náš společný úspěch mezi komisí a radou a výsledky a, a tak dále, ale ukazuje se to prostě, ukazuje se, co se s tím dá dělat. Tohle eh, výdáme tady eh, po celém rozpočtu v celé Evropě, i na její rámec. A potom je tady další problém. Tohle eh, už se tak snadno nevysvětluje. A když si to rozdělíte na národní debatu, tak najednou tady máte tohle. Evropský eh, rozpočet eh, se eh, popisuje takhle. Jsou tady vítězové, jsou čistí příjemci a potom jsou ti poražení, na se čistí plátci. To je samozřejmě špatný, úplně milný způsob, jak to vnímat. Přechází to ty eh, výhody eh, nad rámec eh, hotovostních plateb. Co s tím uděláme? My se pokoušíme napravit ta, ty, to špatné vnímání a překročit určité mýty. To je jeden příklad tady kdy náš komisař tweetoval a blogoval o informaci, která není správná. A sice, že ty eh, peníze se nepoužívají v rozpočtu. Ty reference, eh, které se tady dělaly eh, na začátku, byly, že tohle jsou peníze, které zatím nebyly vynaloženy, ale už byly přiřazeny. To tak není normální. Máš projekty na několik let, tak se ty peníze v určité době vyhradí, ale nebudou vynaložené. To je dobře, to není nic špatného. Takže náš komisař udělal k tomu tweet a napsal k tomu něco na blog. Hmm. Potom tady máme další e, příklad, kdy i jeden vysoce eh, postavený politik ze členských států řekl, už nechci posílat ty velké peníze do Bruselu každý rok, protože každý rok my dáváme 20 miliard. To je eh, značně nadhodnocené, což jsme opravili. Bylo to 12 až 13, ale eh, my jsme do toho museli eh, vstoupit. A jestli se nám podařilo eh, tak efektivně hm, říct, si to správné číslo 12, jako ten člověk řekl 20, tak to nevím. Ale jak kolega z OECD říká, prostě někdy je třeba předložit ta správná fakta a doufat, že si to někdo všimne. Další věc, kterou se pokoušíme dělat, je přicházet s konkrétními příběhy. Samozřejmě pokoušíme se také hovořit jasněji, eh, mm, lépe, eh, jak o tom hovořil předřečník. my tady eh, bojujeme s vlastním žargonem každý den. Je to tvrdá bitva a nevím, jestli ji vyhráváme po každé. Ale určitě se pokoušíme. Ale kromě toho lepšího jazyka, tady máme dobré příběhy, máme takový, eh, takovou databázi konkrétních projektů ve členských státech i mimo ně, kde eh, lidé mohou eh, vidět, co konkrétně děláme. A co děláme v té debatě o vítězích a poražených. Tady můžeme občanům ukázat, na co se vynakladají prostředky a ty priority, které my tady podporujeme, že přinášejí přidanou hodnotu jenom eh, v eh, čistý, u čistých příjemců. Tady vidíte, co navrhujeme pro příští víceletý eh, rámec, kde navrhujeme zvýšit výdaje životní prostředí, migrace, ochrana a hranic, bezpečnost a tak dále. Čili tohle neprospěje jenom jedné skupině, ale ne další. Tady vidíte také tento slide. Tady hovoříme o těch číslech. A mě by teď Eh, zajímalo od nějakého čistého příjemce, jak eh, výdaje na migraci a zprávu hranic prospějí jenom eh, čistým příjemcům a ne plácům. Jak tohle souvisí s obranou, s jednotným trhem, s, výzkumy a, a, s výzkumem a inovacemi? To jsou veřejné statky, které prospívají každému. A tam rozlišovat na příjemce a, a Eh, přispěvatele nebá, nedává už smysl. Doufám, eh, že to eh, dá, dá smysl i veřejnosti. Poslední věc. O těch cílích jsme hovořili, takže my se pokoušíme dosáhnout se k občanům co nejlépe. Snažíme se dostat se k příjemcům, protože oni jsou takovou třetí stranou, podporují nás, jsou důvěryhodnější než v komis, než úředníci komise a vysvětlují, proč to, co oni dělají, eh, pomáhá a jim lépe růst. Pomáhá nám lépe růst. A oni vidí, že řada příjemců eh, většinou neříká, že tohle jsou evropské projek- peníze, díky kterým ten jejich projekt eh, funguje. Často je třeba nutit, aby si tam dali ten evropský plakátek. To jsme svědky častem, často. Čili oni jsou důležitým eh, nosičem eh, komunikace. Členské státy samozřejmě eh, vedou, tedy musí vést určitou debatu. My nemůžeme nahradit politiky. Parlament, který je složený z politiků, tady má dobrý způsob, jak přikročit k tomuto ve členských státech. Já vím, že se k tomu děje, ale i národní politice musí začít měnit svůj tón. A pokud začneme hovořit o tom, že e, ty e, rozpočty e, začnou mm, dávat jiný smysl pro voliče, tak ano. Potom tady paní předsedkyně hovořila o, o tom, co děláme každý den a snažíme se vysvětlovat věci novinářům, tiskové podklady, sociální média, blogy, konference o, o evropském rozpočtu budoucnosti. Tam budeme mít akci příští tento pátek a doufám, že řada z vás přijde. Potom tady sedíme eh, všichni dohromady. Eh, OECD, eh, v účetní dvůr, akademici a samozřejmě Evropský parlament. Čili to je poslední věc, kterou řeknu. Tohle je cesta do Sibiu, kam se dostaneme jenom, když s námi občané půjdou také. Srdečně vám děkuji a pan Miguel, novinář z El País, jako poslední mluvčí. Hola, buenos días. Muchas gracias, presidenta. Soy Bernardo de Miguel, del diario El País, delegado aquí en... Dobrý den, já jsem eh, Miguel, z eh, novinář El País a eh, mám, vlastně zde pracuji v Bruselu. Když se hovořilo o rozpočtu a o komunikaci, nejdříve jsem si myslel, že se mě to netýká. V letošním roce jsem také ale psal hodně o rozpočtu. Pak jsem si myslel, že se musím zúčastnit. Možná právě organizátoři eh, to zamýšleli, že chtěli mít eh, určité korespondenty zvenku, eh, ne odborníky, kteří se normálně nezabývají tím rozpočtovým rámcem. Tak jsem si myslel, dobrá, je to docela dobré, když uslyšíte také můj názor. Takže ten, to špatné jméno novinářů nebo špatné pokrytí eh, zpráv eh, ze strany novinářů. Jeden z důvodů vidím v tom, že máme vlastně velice předvídatelný rozpočet. 80 výdajů je již stanoveno. A nejsou možnost, příliš velké možnosti, jak to změnit. Za druhé, nedochází k příliš velkým konfliktům nebo sporům při výdajích eh, mezi parlamentem a komisí. Vždycky to jde sem a tam, ale obvykle jsou to čísla, eh, která se mění nebo liší o 0,3 nebo 0,5 ale nedochází k žádnému velkému eh, sporu při vyjednáváních. A za další, média to příliš nezajímá, protože to nemá příliš velké politické důsledky. Eh, možná se tím zabývá vláda na národní úrovni, ale eh, co se týče Evropy, tak eh, tam se toho příliš mnoho nezmění. Možná se určité platby posunou, přijdou později nebo podobně, ale nedochází na politické úrovni k žádným velkým problémům. Eh, nyní eh, pokrytí. Ano, to se dá říci o různých sektorech, o různých oblastech průmyslu. Například v oblasti potravinářství, když dojde k nějaké krizi ohledně potravin nebo k nějaké otravě. Ale obvykle, když se to týká třeba nějakého produktu, dostaneme zprávu jako e, tisk, ale pak třeba co se týče letecké dopravy, 98% dopravců řekne, že jejich lety jsou včas a nikoho to neznamená. Eh, takže žádné zprávy jsou dobré zprávy, jak se říká. A podle našich zkušeností musíme psát eh, to, co je mimořádné, to, co se nedá očekávat, to je to, co lidi zajímá. v národních parlamentech nebo administrativách je, je to také tak, že tisk se zabývá převážně negativními záležitostmi, skandály a podobně. Sice na národní úrovni se píše také o takových záležitostech, ale nejde o to, že by všichni politikové byli korupční, skorumpovaní. Eh, Panel je hodně odborníků. Já nejsem ten nejvě- tím největším odborníkem, ale také bych byl pro větší soudržnost při předávání zpráv. Často vidím, že tam je určitá nesoudržnost v těch zprávách, které dostáváme my, novináři. Dejme tomu eh, emigrace nebo že hodně peněz se vydává pro práci s mládeží nebo v oblasti vzdělávání. Ale Alexandra se již o tom zmínil. Co se týče pozitivních zpráv, tak eh, velice často to bývá v jižních oblastech, eh, kde to vypadá hůře než eh, dříve v uprchlických centrech nebo jak to vypadá v Turecku, ale to všechno se tolik, tolik neovlivňuje veřejné mínění. A potom, co se týče toho rozpočtu, že to je tak jedno, jedna káva na občana denně. Co se tyto, tato poselství ze severu na jich, ty se příliš neprolínají a je to kontraproduktivní. Co se týče veřejného mínění, tak eh, tam je celá řada lidí skeptických a říká se, že Evropská unie se stává nějakým monstrem, eh, plítvá se tam hodně penězi, ale ti, eh, kteří jsou nakloněni příznivě Evropské unii, tam panuje spíše frust, protože se různá očekávání nesplní. Evropa musí zvládnout migraci. Já bych prostě rád viděl větší soudržnost eh, v různých výpovědích. Potom je třeba eh, odstranit eh, falešná očekávání, nebo hranice se musí zavřít a tak dále. V současné době komise nepředstavuje vládu. A rozpočet Unie není e, národní rozpočet. A to je prostě realita. Všechno ostatní vede k frustraci a také ke zmatkům. Myslím si, že politika komunikace a strategie musí e, sledovat eh, politiky. Politikové to musí být ti, kteří eh, mají v ruce vedení. Poslanci eh, parlamentu dělají výbornou práci, jsou profesionálové, co se jejich práce týče. A vedení právě by mělo být eh, v rukou politiků. Když dochází ke skutečným politickým rozpravám, tak eh, před několika eh, týdny došlo k takové rozpravě ohledně Maďarska. Potom se hovořilo o finanční krizi v eurozóně. A pak jsme pochopili občany, kteří se ptali, co je Evropská centrální banka, co je trojka, eh, nebo stává se ECB komunikativní nebo trojka. No, trojka, ta nemá ani eh, oddělení pro komunikaci. Nikdo nevěděl vlastně, kdo je trojka, co je trojka, co dělá Evropská centrální banka, protože se tím lidé konkrétně v každodenním životě nezabývají. Instituce musí vyvinout komunikační politiku, která je precizní, která je téměř aseptická. Eh, takové ty umělé ohňostroje to musí dělat eh, sociální média, novináři, ale politici, ti musí zůstat velice objektivní. My jako novináři jsme jakýmsi eh, prostředníkem eh, instituce nám musí jasněji dávat v jasnější podobě informace. Existuje totiž nebezpečí, že se budou vydávat z institucí oficiální fake news a e, pak se to dostane k těm lidem, kteří tomu věří. A když někdo nedovede rozlišovat mezi skutečnou, pravdivou e, informací a fake informací, tak e, pak jsme mimo, pak nám nikdo už nebude důvěřovat. Instituce by neměly tady pokulhávat. Lidé by měli mít v ně důvěru. Děkuji. Eh, my jsme něco takového jako koučování zvládli. Už nemáme téměř eh, žádný čas eh, na diskuzi, ale kolega celé dostane ještě tak minutu, dvě, dobře, dvě. Takže jsem velice vděčný za ty podněty, které jsme dostali a nad čím se máme zamyslet. Žádná královská cesta neexistuje, pravděpodobně bude více cest. Tři věci k tomu. Základní vnímání eh, výboru pro eh, eh, kontrolu rozpočtu. Eh, my dostáváme zprávy Evropského účetního dvora. Většinou účetní dvůr ten nám dává zprávy. Jakmile se zpráva objeví, současně se to předá tisku. A tím je eh, vlastně už eh, vyprší taková ta hodnota té novinky. Jakmile si to, se tím zabývají média, tak je to téma odháknuté. Potom se to projednává v rozpočtovém výboru, ale potom pro ty, které to zajímá, už je to zpracované. Za druhé, práce s novináři. Takže zde eh, u těch akreditovaných novinářů v Bruselu vycházím z toho, že znalost eh, toho, jak to probíhá mezi evropskými institucemi, je známe. Doma na regionální úrovni, eh, tam se s tím počítat nedá. V Berlíně jsme ospořádali seminář společně se spravodajskou agenturou DPA, s komisí a s parlamentem víc jak 30 novinářů. Eh, říkám, byli to opravdu eh, opravdoví novináři, žádní dobrovolníci. Tak eh, co se týče procesu, postupu mezi evropskými institucemi, to bylo úplně minimální. Eh, Jean-Claude Juncker, to jméno už někdy slyšeli. Kdo by je předsedou rady, to už bylo obtížnější a co se týčelo, eh, týkalo předsedy Evropského parlamentu, tak eh, to nikdo nevěděl, protože Martin Schulz ten už byl pryč. A jakým způsobem pracuje Evropský parlament, že to je zásadně rozdílné od národních parlamentů, tak tam to bylo opravdu nedostatečné. Takže myslím si, že bychom měli pracovat daleko více na místě s těmi, Eh, pobočkami Evropské komise a ostatních institucí v zemích. Eh, kromě toho jsme pr- pracovali na jednom tématu, to byl čtyřletý seminář, eh, čtyřhodinový seminář, kde se informovalo o tom, jak to má vypadat. A za třetí, No, tak když máme tři minuty. Ne, já si myslím, že je to velice důležité. Často je naše práce tady v eh, Evropském parlamentu prací v takové věži ze slonoviny. Například včera jsme měli jednu zprávu, když několik lidí v výboru regionu měli několik zpráv účetního dvora, teď nemusím říkat, eh, kdo to byl, a zpravodajové, kteří za to zodpovídali, tak eh, ta zpráva byla všem, nebyla nikomu známa. Takže my jako příčný výbor bychom měli lépe pracovat s ostatními výbory. Děkuji. Děkuji, jenom dvě věci. Kolega z El Pais opravdu eh, zajímavým způsobem řekl, jak hovořil o antiseptické komunikační politice institucí. My jsme teď úplně na opačné straně. My jsme na té cestě, že se snažíme eh, tu dobré věci eh, také dávat ven, e, informovat o nich. Budeme se tím zabývat, tímto tématem. Chceme být objektivní a e, dobrou zprávu předat veřejnosti, to znamená také, když e, připomenu kolegu Lazaro, tak Evropský parlament se snaží také předávat dobré zprávy. Metodologickými cestami se snažíme to ovlivnit Určitě se nám to vrátí, ale měli bychom prostě se chovat neutrálně, měli bychom se orientovat v těch záležitostech a to, co můžeme ovlivnit, nebo co nás má ovlivnit, musíme určitým věcem odolat. Kolegům bych chtěla předat ještě slovo, ale bohužel nemohu nyní již nikomu slovo dát, protože musíme hlasovat. Takže kolega Von, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, ano, velice stručně eh, vzhledem eh, k časovému tlaku. Eh, děkuji všem odborníkům, kteří přišli a kolegům, kteří přišli až teď. Řeknu, že jste přišli o velice zajímavý seminář o důležitém tématu. Během debaty mě zaujalo několik věcí. Za prvé, žijeme v obtížných dobách, v době populismu, v v době falešných zpráv, kdy se šíří spousta nálad proti EU. Eh, samozřejmě vy tady komunikujete eh, velice eh, obtížně sdělení. Jedna z věcí, kterou se pokoušíme udělat, je abychom lépe dali evropským občanům najevo, o čem je evropský rozpočet. O tom tady hovořila spousta lidí, o tom, jak to udělat to, že je něco financováno eh, z prostředků EU, prospívá vašim voličům, eh, vašim eh, spoluobčanům a je třeba hledat o tom toho příklady. Měli jsme tady spoustu příkladů dnes. Spousta, těch, spousta lidí ví, co se děje a snaží se zlepšit komunikaci o rozpočtu a mm, my to ale musíme dělat mnohem více a debata na dnešním e, semináři, doufám, nám pomůže se dostat směrem vpřed. Děkuji, že jste přišli. Samozřejmě budeme s vámi e, i nadále komunikovat. A teď e, se podívejme dále na mm, pořad jednání a sice bod 4. Thank you. Thank you so much. I'm sorry, but I'm sorry. Takže teď bod číslo čtyři, prosím, vezměte si kartičky. A naše stanovisko k průběžné zprávě o MFF. Splavodajové jsou kolegyně Ayala Sender a Herbrandy. Eh, Chtějí si vzít slovo? Ne? Nevidím, eh, takže... Eh, máme tady neobyč, neovychlý, neovyklý seznam, kde tady máme dvě různá doporučení spolu zpravodajů. Možná se nám tady to spolu zpravodajování úplně neosvědčilo. Takže teď pozměňovací návrh číslo 1, kde je pro, kde je proti, Dobře, takže elektronicky pozměňovací návrh 1. Ověříme elektronicky eh, za hlasování. Dvě kartičky eh, nám eh, zatím nehlasovaly. OK, vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Pozměňovací návrh 2 a s ústním pozměňovacím návrhem nevidím tady žádné e, námitky. Kde je pro? Kde je proti? No, no, to musíme ověřit, je to s ústním pozměňovacím návrhem. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kde je pro, Kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, Kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže 10, Kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Můžeme ověřit, prosím. Myslím, že eh, to, ale... Eh, takže pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 ve dvou částech. Eh, první část, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme druhou část. Jedenáctky.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 15 ověřujeme. Končím hlasováním. Přijato. Numer, numer 16 dafür. 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 17 uh, all amendment, není kdo pro. Kdo je pro uh, ústní pozměňovací návrh? Jste proti? Ano. Takže je to nyní eh, nahlasování bez eh, ústní připomínky, takže bez připomínky ústní srovnácka proti. Zdržel se někdo, můžeme to prověřit, prosím. Myslím, že to prošlo, ale není to tak jednoduché. Ano, takže zavírám je zamítnuto. Eh, hlasy jsou stejné, stejný počet hlasů, takže 18, kdo je pro, proti, zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se někdo přijato, 20, eh, ano, odpadá, 20 eh, eh, pro, proti, 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se přijat, 22 pro, proti, zdržení se. Můžeme to prověřit, 22, myslím si, že je to je přijat. 22, prosím, prověříme. Ano, přijat. 23 pro, proti, zdržel se přijat. 24 odpadá. 23 byl přijat, 24 odpadá, 25 není pro, proti, zdržel se, ano, přijat to 26 pro, proti, zdržel se přijat 27 pro, proti, zdržel se přijat 28, 27, eh, takže prověříme 27. Skončeno, ano, pro, prošel. 28 pro, proti, zdržel se přijat 29, pro, proti, zdržel se zamítnout 30, pro, proti, zdržel se eh, přijat 31, odpadá 32, pro, proti, eh, zdržel se zamítnout 34, pro, proti, eh, přijat, 35 zrušen, 36 pro, proti, zdržel se zamítnut, 37 pro, proti, zamítnut, 39 pro, proti, zdržel se, prověříme, 39, 39, Skončila hlasování a je přijat 38 pro, proti, já se zamítnut. Takže prověříme 38. Hlasování skončeno. Mimořádně prosím Mohlo by ještě jednou proběhnout hlasování 39, protože to bylo trochu eh, zavádějící. Eh, ne, já jsem byl proti, takže mělo by to být 10 ku 10, já jsem udělal chybu. Bylo to 11 ku 10, 39 ku 11 ku 10 ku 8, takže omlouvám se. Kde jsme vlastně? Ne. 38 byl zamítnut, 40, 40 eh, odpadá, 41 pro, proti, zdržel se zamítnut, 42 pro, proti, zdržel se přijat, 43 pro, ne, eh, proti, zdržel se zamítnut, 44 pro, proti, zdržel se Můžeme prověřit 44. Skončena a je přijat. 45 eh, ve třech částech to je z ústní eh, pozměňovací návrh, eh, takže s ústním mm, první pozměň... Takže máme dvě části. Pro, pro proti, zdržel se a druhá část pro, proti, zdržel se. Prověříme druhou část. Takže je to jasné, omlouvám se. Skončeno hlasování. Přijat 46 pro, proti, zdržel se zamítnout 47 Odpadá. Ne, takže 47 pro. Proti. 47 odpadá, omlouvám se. 48 pro. Proti. Zdržel se přijat 49 eh, pro. Proti. Eh, zdržel se zamítnout 50 eh, pro. Proti. Zdržel se přijat 51 pro. Proti. Zdržel se Myslím, že je zamítnut, ale prověříme. 4, 51. Tak skončeno hlasování a je zamítnut 52 pro, proti, zdržel se přijat, 53 pro, proti, zdržel se přijat, 54 pro, proti, zdržel se, prověříme 54, 54 prověříme. Skončeno hlasování a je zamítnut 55 pro, proti, zdržel se zamítnut 56 pro, proti, zdržel se přijat 57 pro, proti, zdržel se zamítnut 58 se všem, eh, s ústními připomínkami a není nikdo proti přijat. 59 eh, pro, proti, eh, zdržel se přijat. Takže nyní o celé celém dokumentu. Prosím, hlasování je zahájeno. Končím hlasování a přijat eh, velkou většinou a srdečně přeji zpravodaji. The report of Mr. the draft position on the... Dobře, takže nyní KEDF naše pozice, pan Paňo. Eh, přeje si k tomu pan zpravodaj něco říci? Ne, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale můžeme to prověřit, prosím. 19. Ano, eh, tak je to schváleno. Eh, je to zamítnuto, opravuje se paní předsedkyně. 10 proti 9. Bylo to zamítnuto. Ano. Ano, tak snad to nějak přežijeme, ten zmatek 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi se. To prověříme 23. Myslím, že je to zamítnuto. Tak končím a je to jasně zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, eh, ten je stažen, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromisy 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, dvě pro, proti, zdrželi se schváleno, tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se. To prověříme, čtyři prosím. končí hlasování a je to schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 9 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 10, eh, staženo 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 13 pro, proti, Proti ještě jednou? Zamítnuto. Ano, pane Šárku, vy to vždycky otočíte. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A nyní eh, Závěrečné hlasování. Schváleno velkou většinou, děkuji vám. A nyní stanovisko k regi. Nespravodajka, paní Hoffman, přeje si něco říci? Paní Hautman. Ne. Takže budeme hlasovat. Máme eh, ústní pozměňovací změnu 1, pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, ne, odpadá. Takže ústní změna číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 odpadá, 22 pro, proti, zdrželi se prověříme, myslím, že zamítnuto, ale je to těsné.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 Končím hlasování a je to schváleno. 34 pro, 34 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 35 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 37, 37 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 38 pro,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 59 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 60 pro, pro ne, ten je stažen. 61 eh, také stažen. Takže budeme pokračovat 66 pro, proti, zdrželi se. E, zamítnuto 67 pro. Ano, prosím. Chcete prověřit? 66. Prověříme 66. Končím hlasování zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se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 Zamítnuto 75 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 76, 76 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 77 pro, 82 až po 82 staženo. 83 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 84 been withdrawn. No. Ano, ano, ty všechny byly uh, staženy. 84 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 1 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 2 pro, ne, ten je stažen, 3 pro, proti, prověříme 3, myslím, že schváleno, ale nevím to jistě. Končím hlasování schváleno. Čtyři pro, proti, proti, prosím, proti, proti, prověříme. Myslím, že je to schváleno, ale je to opravdu těžko říci. There still is one, one, yes, it is rejected. Zamítnuto. Pět pro, proti zdrželi se schváleno, šest pro, proti zdrželi se zamítnuto, sedm pro, proti zdrželi se schváleno, osm pro, proti zdrželi se zamítnuto, devět pro, proti zdrželi se schváleno, deset pro, proti zdrželi se Prověříme 10. And it is rejected. Number 11. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti zdrželi se. Prověříme 16. Zamítnuto. 17 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 18 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 19 pro, proti zdrželi se schváleno a nyní eh, rezoluce jako taková, zahajuji hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas. Tak ještě, ještě tam tu kartu nechte. Pořád nám chybí jeden hlasující. A teď už jsme kompletní. 16 je dnes schváleno zpravodají. Blahopřejeme zpravodajce. Takže my se v podstatě stáváme takovým prodlouženým, eh, prodlouženou paží regionálního výboru, což je takové poněkud zvláštní, protože protože pokud my se na to nepodíváme z hlediska kontroly rozpočtu, tak to neudělá nikdo. Tím jsme dospěli ke konci hlasování a nyní jsme u zvláštní zprávy Evropského účetního dvora a sice IT systémy pro celní zprávu, řada spoždění. Chtěla bych eh, přivítat paní Lindströmen, která je eh, pravodajkou a našeho zpravodaje pana Alio. Eh, máte slovo, paní Lindströmová. Vielen Dank, Frau Dr. Ressler. Děkuji mnohokrát, paní doktorka Gressler. Be able to present this. Já vám s radostí tady předložím eh, zvláštní eh, zprávu o informačních systémech eh, celní zprávy s nadepsanou, co se stalo špatně. Schrnu tady naše zjištění a doporučení. Nejdříve několika slovy, proč jsme si zvolili toto téma. Vývoj v nových aktualizace stávajících celních informačních systémů jsou nezbytné pro Ehm, dobrou implementaci ehm, stávajících systémů. Ehm, je to také velice eh, důležité nejenom proto, eh, že umožňují eh, lepší rizikovou analýzu, ale také snížení podvodu. A samozřejmě Evropský parlament žádal účetní dvůr, abychom to to zařadili do programu Customs 2020. Můžeme to vnímat jako úzce zaměřený audit, ale myslím si, že to eh, ponaučení platí i pro eh, jinou eh, velkou investici do IT infrastruktury, na které placuje komise jiné investice. My jsme se zaměřovali na to, jestli ten program Customs 2020 spolu se související legislativou mohl tedy nějakým způsobem zajistit ty dobré systémy. A dalším cílem bylo přispět k debatě o příštím celním rámci, který zahájíme v roce 2021. Tady na slajdu máte časovou linii, na které vidíte spoustu přijatých kroků na cestě k modernizaci IT a podíváme se na to velice eh, rychle. V roce 2003 si komise stanovila eh, za cíl mít eh, velice jednoduché bezpapírové prostředí pro cla a obchody. Potom v roce 2008 modernizovaný celní kodex stanovil první lohutu pro modernizaci abychom dosáhli eh, bezcelního systému v roce 2013. Mm, ovšem, eh, tento modernizovaný eh, mm, celní kodex nikdy nebyl aplikován vzhledem k průtahům v IT. Unijní celní kodex UCC byl schválen v roce 2013 a stanovil lhůtu na unijní, pro unijní systémy na rok 2020, takže tady už vidíme velký průtah. V roce 2014 byl eh, zahájen program Customs 2020, eh, který měl financovat ty, eh, ten vývoj IT systému. A 392 milionů eur v evropském rozpočtu bylo věnováno na vývoj těchto IT systémů, ale samozřejmě to je jenom na úrovni EU. Ehm, dále jsou tady prostředky eh, vydávané ve členských státech. Náš audit se přesně zabýval tím, jestli ten eh, program eh, opravdu přinese ty systémy. Takže co jsme zjistili? Další protahy. Náš audit zjistil, že klíčové systémy nebudou v roce 2020 hotové. A tyto systémy obsahují Eh, plánované eh, zjednodušení pro eh, obchodníky, kterým přijíždí zboží do jedné oblasti a rádi by toto prezentovali na internetu, ale chtěli se vyhnout formalitám na místě. Tady vidíme více kombinovaných dat u kontrol. Vzhledem k těmto průtahům komise nedávno navrhla odklad eh, těch lhůt eh, pro, eh, tedy za rok 2020. Ale myslíme si, že jsou rizika, že ani rok 2020 nebude dosažen a ještě více se odloží zavedení bez papírového celního prostředí. Takže vidíte, že tohle probíhá už téměř 20 let. Co se tedy pokazilo? V našem dokumentu poukazujeme na tři hlavní věci, které jsou navzájem provázané. Za prvé, eh, ty projekty měnily eh, rozsah. Za prvé, eh, původně se plánovalo mít jednoduchý formulář. Potom si komisář členské státy uvědomili, že bude třeba ho propojit s různými databázemi, aby to bylo opravdu k něčemu. Za druhé, zdroje alokované i jak eh, ze strany komise, tak členských států byly eh, neefektivní. Eh, netýkalo se to jenom peněz, ale i lidských zdrojů. Komise nedostala žádné další prostředky a členské státy nepři, dali, ne, nedali na to vždycky dostatečně velké prostředky z těch zadržených cel. Mm, když to řeknu za třetí hodně jednoduše, eh, spousta subjektů se muselo dohodnout na projektech a někdy eh, bylo třeba čekat několik měsíců na přijetí rozhodnutí. Kromě toho eh, jsme také viděli, že ty průtahy nebyly vždycky hlášeny a že zde nebyly podávány časté informace, včasné informace o průtazích. My máme pět doporučení v té zprávě a jsem a ráda také konstatuji, že komise e, je všechna a přijímá. První doporučení. Příští e, celní program by měl obsahovat e, přesné měřitelné cíle. Měly by se zlepšit v časové harmonogramy a to se týká managementu, lepšího stanování programu a lepšího projektového managementu. Za třetí eh, doporučujeme, aby komise eh, eh, doporučovala kooperativní tvorbu IT mezi ženskými státy a ne, aby si každý ženský stát pracoval na svém vlastním. Také si myslím, že díky tomu může komise dosáhnout rozsahu, úspor z rozsahu. Je jasné, že tohle všechno je třeba racionalizovat například tím, že se bude používat IT na podporu rychlejšího rozhodování. A poslední doporučení eh, se týká podávání zpráv, aby všichni eh, zúčastnění, jako jste vy, eh, byli informováni o pokroku včas a transparentně. Děkuji vám za pozornost a teď ráda odpovím na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát. Včera jsem si eh, přečetla tuto zprávu, byla velice zajímavá. Děkuji a nyní máme zpravodaj pan Ali, prosím. Thank you, Madam Chair. Mrs. Lindstrom. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní Lindstrom, kolegové. Cla jsou důležitá v souvislosti eh, s poskytováním vlastních strojů, eh, což bylo více než 18 milionů eur eh, v loňském roce. Cla chrání finanční zájmy Evropské unie a chrání také hm, veřejnost před terorismem a ekologickými a dalšími hrozbami. Pokud se týče technologických eh, systémů, tak zde máme velice střízovou analýzu toho, čeho bylo dosaženo a co by ještě mělo být učiněno. Eh, komise eh, se, pokud se týče hm, doporučení, hm, tak zde k tomu co dodává. Nicméně my mám několik otázek na zástupce Evropské komise které vyplývají z této zprávy. My hovoříme o programu, který začal kdysi v roce 1991 a v příštím víceletém eh, výhledu bude mít eh, nástupnický program. To bylo 900 eh, milionů eur a my chceme, aby v příštím Eh, období všechno bylo implementováno včas. Proto těžko chápu, proč tady máme víceletý strategický plán, který hovoří o strategickém plánu pro eh, řízení programu IT a jak to, že téměř vždy eh, dochází ke spožděním. Indikátory, cíle, časový harmonogram, je to všechno stanoveno správně v plánu? Za několik let očekáváme eh, začátek dalšího víceletého výhledu. Eh, tady máme několik programů. EU eh, e Antifraud program, Fiscalis a Customs. Současně s tím, pokud se týče migrace a řízení ochrany hranic, zde máme integrovaný fond a další pro zařízení Eh, pro celní kontroly. A bohužel, pokud dojde k jednomu zdržení v jednom programu, tak to bude mít nejspíš eh, negativní dopady do jiných. Dále eh, se nám nedaří občas plnit cíle. Můžeme tady skutečně hovořit o evropské přidané hodnotě a správném rozpočtování. Statický program eh, do roku 2017, eh, pokud tady budeme mít integraci eh, separátních programů v příštím období, kdy budou plně funkční. Můžeme očekávat, že vše bude plně fungovat před koncem příštího období víceletého plánování. Podle nařízení členské země si nechávají 20 z vybraných cel Eh, jakožto eh, nakrytí nákladů a těch 80 eh, rozpočtu Evropské unie. Já se domnívám, že mm, tyto peníze by mohly stačit také na implementaci nových IT systémů v členských zemích, čili na základě čeho se toto předpokládá. Děkuji mnohokrát. Mám také několik otázek. Myslím si, že celá ta záležitost je na nejvíc dramatická. Ehm, bylo to velice zajímavé, paní Lindstromová, co jste zjistila, že eh, nikdy nebyli ehm, komisaři upozorněni na tyto věci. A problém spoždění eh, v jejich eh, vlastních zprávách vůbec neberou vážně, například paragrafu 46, ale také co se týče Eh, balíčku 2. Eh, eh, co se týče programu 2020, to je jak když je to vytesáno do kamene a všichni doufají, že se zapomene to, co bylo předtím. Takže opět to u mě vyvolává pochybnosti o smyslu a o účelnosti podávání zpráv ze strany komise. První otázka na komisi. Co tomu řeknete? A četla jsem ty odpovědi, ale druhá otázka. Eh, to je otázka na účetní dvůr to, jakým způsobem hodnotíte náklady na to spoždění, protože právě ty náklady ty jsou nastaveny na, základ, na tom základě IT. Ale teď je třetí otázka také na adresu e, komise. Spoždění teda samozřejmě pro e, komisi, ekonomiku a tak dále. Ale potom, co se týče Brexitu, když dojde k tvrdému Brexitu, tak budeme opravdu velice litovat toho, že nemáme žádné informační systémy systém informačních technologií. Eh, jak na to budete reagovat, komise? Eh, kolega Cele, prosím, žádal o slova. Vážená paní předsedkyně, už jste mi téměř otázku vzala z úst. Eh, včera jsem sledoval rozpravu BBC na téma Brexitu a poté, co jsem slyšel, co tam bylo řečeno, tak mi nyní chybí veškerá víra v to, že by došlo k nějaké změně. Mezitím eh, prostě jsou eh, stále hlasitější eh, zoufalé hlasy z ekonomiky. Jak to všechno má se utvářet a že opravdu všechny proudy musí být převedeny, nejenom to, co přijde zvenku, být jak přes 2400 podniků má své pobočky ve Velké Británii a také se, jsou odkázáni na výrobu just in time, čili když dojde potom k nějakým celním citlivým záležitostem na hranicích eh, ad hoc, eh, tak eh, si to nedovedu představit, jak to všechno má probíhat, když nemáme pořádně ani řádné zúčtovací systémy. O to důležitější je to, když se každý stěžuje na to, že příjmy evropského rozpočtu se sníží kvůli Brexitu. Celní poplatky jsou velice důležitým zdrojem příjmu, protože to je 80 našich příjmů. A členské státy jsou, nejsou příliš ochotny se zde angažovat takže smějí si ponechat pouze 20 a evropský rozpočet pro ně nehraje tak velkou roli co se týče vlastních příjmů. Takže pro generální ředitelství taxi, má slova paní Hensel. Ne, omlouvám se, tady jsem, tebe jsem neviděla, prosím. Já jsem se také přihlásil pozdě o slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Já sám musím říct, já pocházím z německé finanční zprávy a je to velice obtížné prostě mít eh, jednotný zdaňový systém na základě IT v Německu a proto se dovedu představit, že je to obtížné také takový jednotný celní systém etablovat na evropské úrovni, aby také fungoval. Takže eh, to bylo předem, ale teď jsem trochu netrpělivý. Samozřejmě to potřebujeme. Díváme se na vlastní prostředky, které musíme generovat jako Evropská unie. Ale členské státy, ty jsou prostě také eh, na stejné lodi se svým podílem. Takže komisar Oettinger řekl při posledním slyšení, že to není správná cesta, když vlastní podíl členských států se ještě více zredukuje. Když předejmeme to, že si prostě sedneme, ale musíme také na tom pracovat. Proto má otázka jde tímto směrem. Kde se může udělat více pro členské státy? A tam chybí také ochota na tom spolupracovat. Jakým způsobem eh, se to může rozjet, aby se také ty členské státy do toho zapojily, abychom to co nejrychleji zvládli? Ano, děkuji. No, v prozatímní zprávě eh, Eh, parlamentu, eh, to byla zpráva Olbricht a Toma, eh, tam je přesně uvedeno, že musíme snížit podíl členských států na těch celních poplacích. Takže to musíme prostě postavit na, správné, na správný směr. Takže paní Hensel, prosím. Děkuji mnohokrát, paní doktorka Kreslerová. Nejdříve bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za zprávu, kterou předložil. Měli jsme opravdu dobrou konstruktivní spolupráci na této zprávě. A komise samozřejmě přiznává, že došlo k určitým spožděním, a že máme spoždění v určitých eh, systémech IT. Hovoříme o celním kodexu eh, Evropské unie který vstoupil v platnost v roce 2016. Předpokládá se, že budeme mít 17 nových komplexních transevropských systémů IT. A e, naše plánování předpokládá, že pravděpodobně pokulháváme s sedmi systémy za plánem, takže neplníme plán spolupráce se členskými státy eh, tu bereme velice vážně. Samozřejmě také velice vážně bereme spolupráci s ekonomickými subjekty. Eh, pracovali jsme s nimi také na tom, abychom zamezili spoždění. Bohužel mezi původním návrhem eh, toho celního kodexu a práce na systémech IT, realizaci těchto systémů eh, došlo k problémům, protože členské státy určité měly také finanční problémy a s členskými státy jsme společně museli zrevidovat plánování. V letech 2016 a 2017 jsme to udělali, udělali, přeskoumali jsme skutečný stav a myslím si, že nyní máme takový plán, který nám dává dobrý přehled o tom, co můžeme realisticky dodat do roku 2020 a co musí být odsunuto na pozdější dobu. Zmínila jste také, že jsme předložili návrh se členskými státy, jak to e, aktualizovat. E, článek 272 e, celního kodexu je momentálně v radě, ale také ve výboru IMCO. Jde o to, jakým způsobem můžeme postupovat ctižádostivěji a přitom zůstat v reálu. Co se týče doporučení účetního dvora, tak všechna jsme přijali. Některé jsme již zahrnuli do našeho návrhu pro víceletý finanční rámec, zejména cíle, eh, které jsme zapojili do dalšího programu. Pracujeme na přepracování eh, Performance Measurement Frameworks a samozřejmě v příštím finančním rámci zohledníme vyhodnocení současných celních programů. Reagovala bych nyní na otázky poslanců. Pro následný program máme 950 milionů eur které jsme navrhli pro to období. Proč? Byl to jeden z problémů, také současného programu, tak jak již řekl účetní dvůr. Neměli jsme dostatečné finanční prostředky pro to, abychom důležité systémy, jako je import control systém, což je aktualizace již stávajícího systému, ale celní zpráva nás eh, musí dostat do lepší pozice, abychom mohli udělat eh, analýzu rizik na hranicích. Plánování současného programu bylo nedostačující a proto je nutné, abychom to zahlednili v eh, následném programu. Kromě toho si musíme uvědomit, že u systému informačních technologií jsou to všechno systémy, které se vyvíjejí a vede to samozřejmě k následným nákladům, k provozním nákladům a je to zhruba 20 vývojových nákladů. Čili když vyvíjíme 10 systémů, tak pro těchto 10 systémů máme potom také vyšší náklady v oblasti provozu údržby. Druhá otázka se týkala toho, když máme více programů, tak jak dochází k tomu, aby se navzájem, eh, aby navzájem nekolidovali a jaký dopad to má také pro ostatní oblasti. Programy jsou odlišné. Když se týkají například první řadě informačních technologií v oblasti celní zprávy, potom daňové systémy a Třetí program, který jsme navrhli, bylo Non-Inclusive Detection Equipment. Bohužel nevím, jak se to přesně řekne německy, říká paní řečnice. Programy jsou uvedeny tak, že působí na různé oblasti a v podstatě nemají žádný dopad na případné spoždění, čili eh, jed, vliv je spoždění jednoho programu na jiný program. Komise ve zprávě o pokroku eh, nezmínila dostatečným způsobem spoždění. Samozřejmě je to chyba, eh, kterou jsme učinili, ale ten, eh, tu kontrolu reálného stavu jsme provedli v roce 2016 a chceme si být jistě to v tom, že víme, jaká spoždění, k jakým spožděním došlo, jakým způsobem se také projevují. To nejdříve chceme vyjasnit. Otázka Brexitu. Jaký má dopad? jak, eh, jaký dopad mají eh, různá spoždění v souvislosti s Brexitem. Ta spoždění mají možná menší dopad na situaci Brexitu, protože i nadále můžeme eh, vše provést papírově. To znamená, to, co neděláme elektronicky, můžeme také provést papírově. Čili nemá to na celní formality žádný dopad. Ale také většina systémů, které máme v souvislosti s modernizovaným celním kodexem, mají sloužit zjednodušení, čili jsou to upgradey stávajících systémů. Je třeba se podívat na to, jak jakého druhu to bude Brexit a potom, jaký to bude mít dopad. Momentálně bohužel nemáme ještě žádný náznak toho, jakou formu Brexit bude mít. Děkuji. Děkuji. Ještě bych se na něco zeptala. Když se počítá s tím nejhorším případem, eh, tak vlastně ze dne na den v případě Brexitu bychom měli celní zprávu. Takže co je, eh, jak to bude vypadat eh, v případě tvrdého Brexitu, když tyto systémy nebudou existovat? Můžete prostě na to odpovědět, protože můžu vám říci, že tato odpověď zajímá všechny. To je velice obtížná otázka. podstatě je třeba položit eh, tuto otázku pracovní skupině 50. Já k tomu nesmím nic říci. Otázkou je, jakého druhu bude Brexit a pak o tom můžeme podat přesnější informace. Již v říjnu, v listopadu eh, budou, se budou konat zasedání rady na toto téma a ráda se k tomu vrátím, až budeme mít eh, trochu jasnější situaci, jak to vypadá. No tak vás budeme muset ještě jednou objednat. Takže prosím, eh, má další kolega má slovo. Eh, Děkuji vám. K té první otázce a sice to je těch 20 cel vybraných do kapsy členských zemí a ten zbytek do evropského rozpočtu. Podle té zprávy těch 20 stačí na to, aby pokryli výdaje členských zemí pro implementaci IT systému v členských zemích. Toto je informace, eh, která pochází od komise a komise získala tyto informace z členských zemí. Takže to je skutečně založeno pouze na odpovědi z členských zemích. Eh, my jsme to nějak neauditovali, tyto odpovědi. Ale mohla bych eh, ještě dodat, že, že Eh, zítra eh, si samozřejmě ráda vyslechnu stanovisko účetního dvora, eh, pokud se týče komise a vlastních strojů. To je první otázka. K druhé otázce, ta se týká Brexitu. Komise na to už odpověděla a já si myslím, že e, to e, budeme muset posoudit teprve z výsledku vyjednávání, teprve potom uvidíme, jaké dopady ten Brexit bude mít. E, samozřejmě ten dopad bude velký, jak na celní oblast, tak na IT systémy. Poslední otázka, kolik stojí tyto toto, tato prodlení v implementaci, tak samozřejmě tady jsou tady opportunity cost, což by, které by mohly samozřejmě eh, zvýšit účinnost a efektivnost eh, výběru eh, cel. Čili to je třeba mít na mysli. A to, že se nám nepodařilo vytvořit Eh, analýzu rizik, pokud se týče eh, podvodu, tak to samozřejmě také způsobuje určité ztráty. A eh, i když se podíváte tedy na to, co se týká Velké Británie, já tedy nechci spekulovat, ale pokud bychom procházeli ta velká data, tak určitě najdeme situace, které prostě je třeba zabránit. A pokud se týče ekonomiky obecně je eh, smysl lep fungujících celních IT systémů eh, je eh, usnadnit obchodování a podpořit ekonomický růst. To je to nejdůležitější. My jsme se jak si pokusili tedy to nějak vyčíslit, ale myslím, že to je ten největší, to největší negativum toho, eh, že se nedaří ty, ty systémy implementovat čas. Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Kolegové, já děkuji tedy za tuto debatu o otázka, otázce spoždění při zavádění IT systému v celní oblasti. Děkuji také komisi a účetnímu dvoru za odpovědi a vyjasnění, která sněla v této debatě. Veškeré ty eh, nové informace eh, také eh, musí být posouvány v kontextu Brexitu, který by měl být eh, zapracován do pracovního dokumentu, který bude včas zpracován. Děkuji. Eh, neměli bychom se eh, neměli bychom se tedy nechat klamat tím, tady vlastně to bude úplně nová nová forma, nová fáze globalizace, ten Brexit. My tady vlastně Eh, mnohé firmy přijdou o přístup k obrovskému bezstrannému prostoru a samozřejmě také asijské importy eh, u nás budou levnější. Já jsem hovořila eh, s některými zástupci firem a ti říkali, 50 našeho běžného provozu s britskými firmami můžeme odepsat a těch zbývajících 50%, tak to budou takové ty rutinní záležitosti. No, eh, takže eh, tím tedy končíme tento bod. Děkuji všem účastníkům a panu zpravodaje a tím se dostaneme eh, k bodu číslo 8. Mně bylo velmi líto, že tu zprávu jsme nedostali už před třemi týdny, protože Eh, ve srovnání s tím, jak jsme třeba dneska hlasovali o našich eh, programech v regionálním fondu, to by skutečně eh, to má velkou souvislost. Já jsem to opravdu dobře četla a velice se mi to líbilo. Tady vlastně hovoříme o programech v období 2013 až 17 a nedostatečné absorpce. Děkuji. Vážení eh, členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, děkuji vám mnohokrát za pozvání na vaše jednání. Eh, s potěšením vám eh, představím zvláštní zprávu nazvanou opatření Komise v členských a členských států v posledních letech programů v období 2007 a 2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na výsledky. Nejdříve Eh, chci eh, to zasadit do určitého rámce. Objem eh, financování politiky soudržnosti je podstatný, takže je důležité, aby se ty peníze používaly nejenom úplně, ale také moudře. Znamená to, že je třeba zaměřit se na oblasti, kde eh, jsou nejvíce potřeba a kde eh, se dosáhne hodnoty za tyto prostředky. Za druhé, rád bych eh, připomněl rozsah tohoto auditu. Ten audit se bude zaměřovat na právní rámec a ty dokumenty. Zatímco komise jednala o problémech s eh, čerpáním a my jsme se zaměřili na to, jestli eh, se dostatečně eh, sledovala hodnota za vynaložené prostředky. My jsme navštívili čtyři z osmi členských států, které dostaly úkolovou sílu Českou republiku, v Maďarsko, v Itálii a Rumunsko. Eh, vyšlo eh, z toho pět závěrů. Pozdní přijímání eh, legislativního rámce mělo dopad na implementaci a proto doporučujeme komisi, aby navrhla Evropskému parlamentu a radě harmonogram s hlavními milníky. To by mohlo pomoci implementaci začít včas. Za druhé, ta úkolová skupina a, a mm, pomoc členským eh, státům eh, se zásadně eh, zlepšily. Ale myslíme si, že ta úkolová skupina byla zřízena pozdě. Za třetí, členské státy použily různá opatření k navýšení výdajů. Některá z těchto opatření minimálně přihlížela k výsledkům, abych to udržel stručné, tak ukážu jenom na jenom jedno takové opatření, a to je revize operačních programů. Operační programy byly často revidovány a, a spochybňovala se tedy eh, vhodnost analýz, eh, na kterých eh, bylo opřeno programování a následující revize a následující revize a také schopnost dosáhnout příslušných politických cílů. Navrhli jsme dvě věci. Za prvé, komise by měla zajistit, aby klíčové prvky výkonnosti Eh, eh, pokud se jich to týká, ty revize operačních eh, programů byly založeny na komplexním posouzení operačního programu a partnerských dohod a komise by také měla zajistit, aby revize operačních programů byly primárně prováděny k dosažení lepších výsledků. A za druhé, komise by no, když poskytuje členským státům operačním programům cílenou podporu k zrychlení implementace, měla zajistit, aby Přijímané kroky se zaměřily na dosažení dobrých výsledků. Za čtvrté, komise nemá komplexní přehled všech opatřeních eh, uplatněných a dopadu každého opatření. Doporučujeme, aby komise eh, zajistila, aby měla ehm, prostředky, eh, kterými ehm, umožní eh, monitorovat eh, čerpání a ehm, zjistit důvody pro pomalé nebo rychlé čerpání. A také by ex ante měla posuzovat potřebu a dopad opatření k zvýšení čerpání a měla by vědět, jestli je použít nebo ne. A v poslední řadě, poněkud pozitivněji, bez ohledu na tlak k, na vynakládání prostředků na, ke konci programového období. Tady byl určitý eh, značný eh, pokles v chybovosti eh, v, na, v letech 2007 až 2013. To znamená kontrolní a dohadové systémy a také použití preventivních a korektivních opatření ze strany komise. V kostce bych rád se zaměřil na Eh, dvě, eh, dva, eh, klíčová, hm, dva klíčové závěry. Pro stávající programové období je třeba zajistit, aby se včas řešily problémy s, výde, s vydáváním prostředků, tak aby to neznamenalo, že evropské prostředky budou vynaloženy nebo nebudou využity nebo budou vynaloženy efektivně. Pro období po roce 2020 Evropský parlament a Rada komise by měly zajistit, aby byly včas přijaty právní rámec i programové dokumenty. Právní rámec by měl stanovovat eh, zásadní eh, kontrolní systémy, eh, které zajistí, aby výdé respektovali pravidla přípustnosti a vytvářeli přidanou hodnotu za peníze. Děkuji. No to je skutečně neotřesitelný optimismus. Že kolega Berinsky, prosím, má slovo. Thank you. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já do značné míry eh, souhlasím s tím, co říkala paní Gressler, že tato zpráva je nesmírně důležitá. Je opravdu špatné, že se nám eh, nepodařilo to projednat dříve. Ale vůbec to neznamená, že už by nebyla relevantní nebo že by nebylo na čase. Um, Rád bych k tomu eh, učinil tři předběžné poznámky. Ještě než se podívám na doporučení té zprávy a její zjištění. To první je, myslím, velice eh, důležité. A týká se to toho, co myslíme a absorpcí. Co je její úloha? Tady eh, dvůr zdůrazňuje, že se nejedná o cíl jako takový, je to prostředek. Musí se to vnímat i jako cesta k eh, něčemu. A potom, eh, co je cílem? Samozřejmě cílem je koheze, soudržnost a připomínáme si, co eh, politikou soudržnosti vlastně míníme. Cílem a výsledkem z definice je omezit nerovnováhu mezi regiony vývojovou Eh, restrukturalizovat eh, eh, a zastavující se průmyslové oblasti a mm, myslím si, že upadající průmyslové oblasti a nesmíme pamatovat na konečný výsledek, jaký, jaký by to mělo mít. A třetí přeběžná poznámka souvisí s tím, co říkal pan Greten. Je to ta hodnota za vynaložené prostředky, hm, efektivita vynakládaných prostředků. Čili ne, kolik jsme to vydali, ale i jakou hodnotu jsme dostali za každé euro. Nakonec je naložené. Mám eh, k té zprávě pět věcí. Opravdu si myslím, že je důležité uvědomit si, že i když tato zpráva se týká posledních eh, let a toho předchozího období 2007 až 2013, tak eh, máme tady velice důležitá srovnání eh, s předchozím obdobím, a zejména s tím stávajícím obdobím. A tady opravdu se zjistili eh, velice zásadní věci a vyžaduje si to vysvětlení komise. A já se těším na další účast eh, komise eh, a jejich zástupců na této debatě. Ale každopádně bych rád v tuto chvíli zmínil, že ta zpráva není příliš dlouhá, ale myslím si, že je velmi dobře strukturována a vyargumentována, sestavena. A A teď eh, to eh, ústřední zjištění, že eh, průtahy v platách za to stávající období mohly být ještě větší než za to předchozího období. A tady samozřejmě Endur tvrdí, že eh, odklady v čerpání vytváří zásadní tlaky na eh, konci eh, programového období, programového období a to znamená přesně, že ta hodnota za peníze není dosahována tak, jak bylo předpokládáno. Za třetí je velice důležité říci, že ve svých odpovědích komise si myslí opak tam nevidí eh, vysoké eh, riziko ke konci období. A um, v odpovědích komise je eh, celkově takový pocit, že v podstatě by se mělo pokračovat tak jako do posud. Víceméně, což si myslím, že on um, na nejvíc pochybné. A takovéto stanovisko komise a, a je vyvraceno čísly. Za rok 2011, to je pátý rok předcházejícího období. A konec září, začátek října. Objem provedených plateb je přes 42%. Za to stávající období eh, je to jenom 22%. Čili opravdu nechápu, jak lze argumentovat. No podívejte se, že to není žádné riziko, věci jsou víceméně eh, stejné. Takže tady nám eh, komise eh, dluží velmi vážný pokus o vysvětlení. A potom se dostáváme k projednání opatření přijatých v posledních letech a co bychom měli dělat v tom stávajícím období. Pan ten říkal, že i když to bylo pozdě, tak bylo hmatatelné zlepšení čerpání po té, co komise sestavila úkolovou skupinu a začala řešit ty problémy. Nicméně eh, je tady pořád zásadní obava, že odklad v přijetí právního rámce je klíčovým faktorem, eh, který určuje, jestli eh, tady bude efektivní a účinné eh, čerpání. Zatímco v roce 2006 ten eh, právní rámec byl asi 6 měsíců před začátkem toho období, tak v tom stávajícím období to bylo jenom dva týdny před zahájením toho období. A tady eh, se vracím k doporučením, eh, která eh, učinil dvůr. A sice komise by měla připravit harmonogram s hlavními daty, to znamená návrhy a přijetí legislativního rámce a pokusit se, aby implementace operačních programů začala včas na začátku období. A komise by měla navrhnout takové, takový harmonogram parlamentu a radě tak by bylo možné dosáhnout eh, takovéhoto harmonogramu. Komise eh, v tomto období, tak mm, my, my kdybychom dělali všechno, co, co doporučuje, tak eh, ve svém sdělení z letošního února na, v, v šestém oddílu se hovoří o důležitosti správného načasování tak tam je něco, co, eh, kde je řečeno, že komise vyzývá, aby eh, lídři eh, podpořili ten správný rámec, uznali správné výdaje a říká, že se zavazují zásadně pokročit v rámci MFF, až se setkají v Sibiu 9. května 2019, aby bylo možné začít tak tohle to vůbec není žádný harmonogram, to je takové přání ze strany komise. Což tak, tak trochu zkonstatuje to, co eh, dělá a akorát se tady vyjadřují, eh, vyjadřují naděje. To je určitě nedostatečné. Takže paní předsedkyně, já bych také eh, rád položil několik otázek komisi a dvoru. Jednu už jsem vlastně uvedl si komise by měla mnohem jasněji říci, jak si představuje, že se vyhne pozdnímu eh, přijetí eh, rámce. Za druhé, úkolová skupina pro lepší implementaci, která byla transformována na jednotku pro lepší implementaci. Mohla by nám eh, komise říci, co to ta jednotka, co to, to oddělení dělá? A jaké by měly být její funkce? že komise asi nemá a celkový e, obrázek o všech přijatých opatřeních. Měl by být mnohem iniciativnější od začátku období a e, ex ante e, hledat úzké profily a nečekat, až se objeví. A třetí otázka, která s tím souvisí, jak komise použije stroje pro technickou pomoc ze své vlastní iniciativy. A nebude eh, čekat tohleto, na, na toto. A samozřejmě je tady eh, otázka toho nedostatečného eh, posouzení pro to nové nařízení o, společ, o jednotných ustanoveních. Tam ty, a pak se zeptám na návrh na no průběžné o revizi operačních programů v polovině období a implementační e, zprávy obsažené v e, návrhu CPR, zejména v kontextu skonstatování, e, že tady byl nedostatek zpráv o třeba retrospektivních projektech. Děkuji, že máte trpělost. Já si uvědomuji, že už za chvilku bude konec schůze, ale myslím si, že bude důležité zdůraznit těchto několik aspektů. Ah, Děkuji mnohokrát. No to je prostě jak v eh, takové show. My jsme prostě tady dědečkové babičky, prostě někde sedící v rohu a celá léta dáváme stejné komentáře. A tyto komentáře slouží vlastně pro pobavení publika. Já se prostě připadám jak v Muppet Show. To je prostě potvrzuje to, co jsme řekli, ale mm, nejenom, že se naši kolegové eh, zdráhají to vzít na vědomí, ale potom i členské státy a pravidelně se dělají nové věci, abychom dělali jako, že v dohledné době se něco zlepší a místo toho je to horší. Takže celá ta věc je opravdu velice zajímavá. To, co už celou dobu tady eh, o čem hovoříme, eh, že najednou jsme pod tlakem a máme na evropské úrovni hodně vyníků. A najednou, když se dostaneme pod tlak, eh, tak prostě Eh, se zbavujeme vlastních zásad. A jde jenom o to, abychom se zbavili těch peněz. Je to jedno jak, hlavně, aby ty peníze byly pryč. To samozřejmě diskredituje politiky nejenom ve členských státech, ale také na úrovni EU, protože to je přesně to, co se nemá stát ne, nejde o to, abychom ty eh, poměry nebo ty míry eh, spolufinancování se prostě snížily a najednou se to opět zvýšilo. Takže to, co jsme dnes, o čem jsme dnes hlasovali, eh, je opět to, že nejsme ochotní prostě zhodnotit vlastní výsledky. Hned dostanete slovo, kolego, ale nesnažte se nás prostě nějakým způsobem utěšit. Já bych ráda, kdybyste se mohl omezit. Nejde o to, že si budeme navzájem něco předstírat, to ne teď eh, ten eh, obrázek 7, to je také dobré, to je poprvé, kdy jsme něco takového viděli, ale můžete nám vysvětlit, jak to vzešlo, jak to vzniklo, jak to vypadá u členských států a jak to, že máme tolik předložených verzí. Teď už jsem skoro u konce toho, ne co by se mohlo říct, ale to, co jsem chtě, chtěla říct. Takže má kolega celé nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem přítel soudržnosti a také eh, lepších výdajů. A proto si myslím, že ta zpráva jasně ukazuje, že nikdo nedělal své domácí úkoly. Proč děláme prostě to, že poukazujeme na tyhle věci. To, co se odehrálo od roku 2014, 15, 16, tak zdá se, že se tady opravdu hodně věcí opakuje a velká část chyb se odehrála u členských států. Máme stovky, miliony různých nabídek asistencí, pomoci. Čili první otázka, může účetní dvůr prostě zajistit, aby tyto možnosti se realizují, když samostatně nejsou schopni to administrativně zvládnout. Za druhé, u té míry čerpání se dávají eh, různé finanční nástroje i předchozí financování, ale kolik eh, takového prvotního financování bylo předáno to, co je zohledňováno v té míře čerpání prostředků. A vycházím z toho, že do roku 2017 se příliš věcí nestalo. Paní předsedkyně děkuji tlumočníkům. Uvidíme se opět ve 14.30 a bude se pokračovat v angličtině. Thank you, Madam Chair.